Dobrý den, kolegové, dámy a pánové, kolegyně, vítejte v sále. Začneme dnešní dopolední schůzi, klasicky, jako vždycky, to znamená přijetí programu. Máme zde dvě změny. Pan Borgesio, takže to je odloženo a na druhé straně potom koordinátoři se sejdou ve 14.15 dnes odpoledne, tedy na, začátku odpoledne. Má někdo nějakou připomínku k programu? Nevidím, takže lze ho považovat za odsouhlasený. Děkuji. Bod následující. Le point suivant, euh... Sledující bod. Eh, přijmeme zápis ze 14. Eh, března Pardon. března, 14. března. 14. března. Pokud jsou nějaké připomínky, návrhy na změny, nejsou, takže lze považovat za odsouhlasený. A začneme hned se slyšením dnešního dopoledne. Téma, které se týká přeshraniční pořizování nemovitostí. Slovo dostane profesor Sparks na 15 minut. A já prosím, abyste sledoval hodiny, takže vítejte. Už vás posloucháme. Good morning, uh, Vice President. Dobrý den, pane místopředsedo, místopředsedové, členové výboru. Dobrý den, jmenuji se Peter Sparks, jsem profesor um, uh, práva, vlastnického práva na univerzitě v Southampton a mm, mm, my eh, tedy vysíláme lodě přes eh, transatlantický oceán a já zde zastupuji konsorcium eh, složené z mm, Bremen, doktor, doktor Tommy je také zde, potom moje univerzita, tedy Southampton, Mark Jordan také mě doprovází, potom ještě naše myšleny jsou Taragona a Slesko v Polsku. My zkoumáme eh, problém, eh, na který často naráží občané, když si pořizují nemovitost v jiném členském státě, což je mm, téma, problém, který lze vidět z dvou eh, pohledů. Jednak jsou to rutinní transakce. Když někdo třeba chce jet za, pravý, za prací jinam přestěhovat se nebo chce si pořídit druhou nemovitost a mm, potom samozřejmě naráží na obrovské problémy, které se eh, týkají eh, pozemkového práva. Eh, samozřejmě toto je Evropa, já myslím, že určitě všichni Eh, znáte tuto mapu. Jenom bych vás chtěl upozornit především na eh, ty bílé části na mapě zde. Tyto představují hranice 28 eh, členských států je třeba si však uvědomit, že máme daleko více různých systémů, katastrálních systémů v Evropě, téměř 50. Například Španělsko v Katalánsku má jiný katastrální systém. V Británii je situace velice neobvyklá, poněvadž Anglie a Wales jsou země kontinentální, pardon, common law a Skotsko má kontinentální právo. Zakládající smlouvy garantují kontinuitu národních katastrálních systémů, tedy systému vlastnictví nemovitostí, tak jak je i ustanoveno v článku 345 smlouvy o fungování EU. My jsme se zaměřili na ty okolnosti, kdy eh, jsou zde jasné kompetence, to znamená, kdy lze eh, tedy uvolnit kapitál přes hranice a kdy eh, existuje ochrana spotřebitele při těchto přeshraničních transakcích. A nyní bych chtěl požádat pana Tomiho Raliho, aby okomentoval další slajdy. Takže my jsme zjišťovali, kolik lidí si pořizuje nemovitosti v zahraničí a ono to bylo těžké zjistit. Řada občanů eh, cestuje hodně po Evropě, stěhuje se, kategorie jsou jasné, tady na obrazovce, jak vidíte, jsou to ti, kteří to zaprací a tak dále. Potom ti, kteří si pořizují sekundární, druhou nemovitost, eh, tedy mm, na dovolenou, potom důchodci a potom jsou ti, kteří eh, cestují tedy za prací a vrací se domů, třeba ti, kteří takto cestují do Lucemburku. A samozřejmě to se těžko spočítá, počet těchto lidí. Asi by mělo být snažší tedy spočítat počet transakcí, které se toho týkají, ale zde nám chybí statistiky. Určitě by bylo velice výhodné, kdybychom mohli spočítat eh, tyto transakce přes katastrální rejstříky. A eh, samozřejmě lidé by se tak nestráceli ani eh, z daňových systémů a nemohli by unikat, ale Problém je znalézt správné systémové řešení. Takže pořizování nemovitostí přes hranice. Zde máme dva velké bloky, které vidíme, ten eh, do žlutá, do, eh, do šediva. Ten zastupuje dva hm, členské státy na pravo, tedy ten, kdo vlastní, který prodává a vlevo je kupující. Tyto dvě smluvní strany, mm, jak jim říkáme tedy, prodávající a kupující. My jsme se zaměřili na eh, kupujícího, mm, mm, eh, eh, tedy na rozdíl od většiny literatury, která se zaměřuje na toho převádějícího. A takže ten kupující je tedy zkušený kupující, který eh, je aktivně eh, se angažuje v transakci. A ta eh, šedá horizontální šipka, tak ta představuje směr této transakce. A vertikální, tedy šipka v těch smíšené barvě, představuje ty hranice, které třeba překročit. A to vysvětlím více na dalším slajdu. To jsou tedy hranice státu. Ehm, to znamená mm, tím, že eh, v podstatě mm, ten, eh, ta kupní smlouva potenciálně spadá do kompetence. Eh, a zde je důležité, aby si našli advokáty v obou státech. Tady na začátku vidíme nahoře systém kontinentálního práva, do čehož vstupuje notář hostitelského státu, eh, tedy, pardon, toho státu, toho prodávajícího. Tam do toho vstupuje notář. To je zásadní. A teď ty bariéry. Tento slide ukazuje, jaká je povaha té bariéry, která figuruje v takovéto přeshraniční transakci. Řada mnoho těchto bariér, tedy politické bariéry například, ty asi tady nejsou relevantní, protože třeba Němec může si pořídit něco v Rakousku bez problému celkem, protože jazyky jsou podobné, i ten e, systém tedy vlastnického práva podobný e, a on v podstatě asi pochopí, v čem jsou rozdíly bez problému, ale potom jsou zde větší problémy. Třeba takový Brit, když si pořizuje nemovitost ve Španělsku poněvadž zde za prvé dochází ke střetu common law, tedy britského anglosaského práva a kontinentálního práva, tedy, které e, se opírá o občanský zákonník. A potom je zde problém, že na jedné straně vystupuje jeden notář a proti sobě má dva právníky, advokáty a dále ten proces je pro toho Brita neznámý, neočekávaný a nemluvě o jazykové bariéře, včetně toho, že se liší právní terminologie, právní instituty. Nyní Mark Jordan pohovoří o kompetencích EU. Děkuji, Tomi. So nice. Eh, hovořili jsme tedy o těch překážkách A v tomto kontextu z mnoha důvodů eh, nebyla umožněna ochrana. Většina prodejů eh, takovýchto eh, nemovitostí probíhá mezi spotřebiteli a nevyžaduje to tedy specifickou ochranu pro spotřebitele. A potom ve většině případů, kdy se jedná o Eh, nemovitosti k bydlení. To nebylo zapotřebí. Ale když se podíváme na esenci těch eh, jednotlivých prvků v transakci při přezraničním prodeji eh, rezidenčních nemovitostí, tak se jedná o pohyb kapitálu přes hranice. A vidíme, že ten, kdo přichází na ten trh, potřebuje znát něco navíc, aby měl stejné podmínky, rovné podmínky jako tamní. A e, proto je zapotřebí být e, informovaný také o způsobu e, poskytování inzerátů, informací a podobně. My jsme zjistili, několik zvláštností, které se týkají nově stavěných nemovitostí mnoho eh, budov nebo mnoho mm, transakcí spadá právě do této eh, kategorie. Dochází k transakcím, eh, které neprobíhají mezi dvěmi majiteli, ale mezi tedy prodavicem a kupujícím, kteří jsou jako majitelé, ale mezi obchodníkem, developerem a následně kupujícím. A k tomu je zapotřebí dvou Eh, různých eh, vrstev informací. A také je zapotřebí k tomu mít eh, patřičné prvky. A teď požádám Petra, aby to vysvětlil. Vzhledem k tomu, že EU chce eh, zajistit základní eh, práva, materiální práva, je také zapotřebí, aby se soustředila na tuto oblast. My jsme identifikovali dvě úrovně informací, které je zapotřebí vyřešit základní informace a potom specializovaná informace. A eh, to uvidíte v závorkách v poslední kapitole naší zprávy. My navrhujeme to, aby ty informace byly poskytovány tedy z obecného hlediska eh, ohledně právního eh, postupu při eh, prodeji a nákupu, aby byla standardizovaná informace například o nemovitostech prodávaných s hypotékou nových nemovitostí a také kolik stojí právní pomoc v průběhu transakce. Je důležité si uvědomit, že je velice mnoho dobrých eh, právníků a většina klientů je spokojena e, s službami, které poskytují. Také je zapotřebí říci, že tu některé e, praxe nejsou ideální a dochází také k nedostatkům. A e, mnohými způsoby bychom mohli na pomoci tomu, aby byla využena dobrá praxe. Například protokoly by umožnili pochopit systém, které je zapotřebí mít eh, znát pro nákup a prodej a eh, je to důležité pro transakce mm, spotřebitelů. A jsme přesvědčeni, že by bylo zapotřebí eh, mm, spíše mít podrobné informace, které by byly jasně stanovené, než aby se musel spotřebitel nebo tedy kupující dostavit do nějaké notářské kanceláře nebo advokátní kanceláře osobně. My nemůžeme do, mm, dokázat, že tu jsou nějaké mm, eh, problémy, ale můžeme říci, že se zde jasně určitě eh, nějaké potíže objevují a můžeme doporučit komisi, aby se snažila zvyšovat eh, spokojenost spotřebitelů s přeshraničními transakcemi. Tímto způsobem lze dokázat, že problémy existují. Jsme přesvědčeni, že problémy, k nímž došlo, k ním dochází pouze v menšině případů. A velice často toto vede eh, k tomu, že mm, občané nechápou přesně, jakým eh, způsobem dochází k celé transakci, neznají jednotlivé prvky celé procedury a neznají různé podmínky. Eh, někdy dochází Eh, také k nedostatečnému plnění eh, smluvních povinností a dalších právních norem. Například eh, jsou problémy s povinnostmi, se zdaněním, s otázkami veřejného práva. A potom případně je to otázka spoluvlastnictví, právo rodinných příslušníků, eh, problémy v případě dědictví, protože zde se opět střetávají systémy kontinentálního práva a anglosaského práva. Ehm, právo eh, uspořádávající eh, majetkové vztahy a majetek se liší od jednoho členského státu k druhému a to samozřejmě může také způsobit další potíže ehm, a nyní bych se zmínil o několika situacích, eh, kdy eh, se občané obrátili na eh, poslance Evropského parlamentu, protože došlo k velice nezvyklým a zcela jasným problémům. Máme tady jejich seznam. To jsou například ta infrastrukturní práva a tak dále. Jenom pár poznámek Někde jsou eh, problémy eh, v okamžiku prodeje a správná právní pomoc by měla zajistit, eh, že prodej a nákup proběhnou bez problému. Evropské právo by mělo stačit kvůli článku 345 ve smlouvě o fungování Evropské unie. Některé z těch potíží se zdá, Eh, stojí eh, proti základnímu pravidlu eh, převodu kapitálu přes hranice. Například to jsou hypoteční práva na Kypru, kde se zdá, že lidé za svůj kapitál nezískají patřičnou protihodnotu. Pak ve Valencii došlo de facto k vyvlastnění majetku a je překvapivé, že nebyla mm, využi, využita k tomu eh, eh, a k patřičnému řešení nebyla využita umluva základních eh, práv. Takže bylo zapotřebí se mm, to probrat tedy se Štrasburským soudem. A mm, potom je to otázka pobřeží, právních nedostavující se na pobřeží a rozhodnutí která mm, nepřinášejí řešení problému. V mnoha případech by právní eh, pomoc měla pomoci ehm, identifikovat problém a následně nalézt eh, řešení. A eh, proto, že Evropská unie tedy nemá kompetenci k tomu, aby mohla harmonizovat tyto systémy majetkového práva, měla by se snažit řešit problémy tam, kde to je možné. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaše vysvětlení. Předáme nyní slovo notáři Thierry Vašonovi, který je eh, předsedou pracovní skupiny evropských notářů pro eh, a práva. Děkuji, pane předsedo, a já chci poděkovat parlamentu a všemu výboru za tuto příležitost také se vyjádřit k této studii. My jsme, tedy notáři z Evropy, my jsme vzali na vědomí výsledky této studie a hm, v podstatě ne, nejsme principiálně proti eh, této studii, eh, která byla zadána parlamentem a eh, jak i vysvětlil profesor Sparks, proti výsledkům nemáme žádné námitky. Jenom předběžně dovolte pár výhrad k obsahu a připomínek. Obecně si myslíme, že to je právní přístup, který je příliš aproximativní, někdy mylný. My máme určité příklady, které vám můžeme doložit a my notáři si myslíme, že asi tyto chyby by nebyly by spáchány, pokud by tato studie eh, jaksi byla podpořena eh, panelem složeným z expertů, kteří eh, jsou více tedy geograficky, lépe geograficky zastoupeni. A takže pokud jde o rozsah té studie, velice často podle mě se točí příliš kole otázek pořizování nemovitostí Brity ve Španělsku, to je ten příklad, který jsme slyšeli. Já myslím, že máme další příklady které by byly bývaly vhodné, také zde zúraznit včetně otázek mm, mm, bližší e, právní tradice, třeba mezi Francií a Španělskem. Také konstatujeme, že tam e, chybí vědecké odkazy velice často. Mm, bohužel e, příliš tam chybí data, nebo se říká, takové jsou tam aproximativní formule, bez pochyby a tak dále. Takže potom i e, Rada notářů EU nebyla vyslyšena, nemohla se vyjádřit. My máme také určité studie, máme i statistiky, máme důl, velkou dokumentaci, která by byla asi panu profesorovi Sparksovi a jeho týmu pomohla v této analýze transakce kupní smlouvy jsou naše, náš každodenní chleba a my litujeme, že naše profese tam byla zmiňována pouze tak jaksi eh, for, e, formulačně, jako že to je snad zlý sen si najmout notáře a e, to je škoda, tak to nás tam zmiňovat. My pomáháme evropským občanům při těchto kupních smlouvách přes hranice. My i víme, co zlepšit, již máme k tomu podklady, i rada, parlament pravidelně jsou od našich projektech informovány. My máme i webovskou stránku pro evropské občany, kteří si hodlají pořizovat nemovitosti v Evropě a i občané, kteří tedy sami si pořizovali, tak také tam přispívají a to vše je k dispozici. V 28 států máme eh, systém FIDES, spolupráce mezi notáři, který umožňuje evropským občanům i obracet se na různé tedy odborníky práva, a protože my máme, mm, mm, tady jde o přeshraniční systém eh, kupních smluv, eh, tedy transakcí a řada našich členských států zdarma dává k dispozice informace občanům, které se týkají jejich právních eh, řádů. Je to velké úsilí, my jsme i podnikli velké úsilí s překladem této stránky do angličtiny. Ještě chceme eh, eh, zopakovat, že jsme eh, v střícní spolupráci, jsme si vědomi toho, že lze co zlepšovat. Nicméně, jak řekl pan profesor Spax, osobně tyto transakci většinou probíhají dobře, takže není třeba jak si příliš nadhodnocovat tyto závěry, přehánět to. Možná zde existují některé politování hodné případy a řada z nich ale ještě věci minulosti. My jsme tedy v dispozici parlamentu i evropským občanům a rádi budeme participovat na tom, že se zlepší systém eh, prodeje nemovitostí přes hranice. Děkuji. Děkuji, děkuji. Mm, ptám se, zdali mm, naši kolegové mají nějaké otázky. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano. Bylo by určitě vhodné, abychom vypracovali ještě podrobnější studii. A chtěl bych víc toho, co zde bylo řečené. To, že nedošlo ke konzultaci, ke komunikaci mezi zástupci notářů a autory této studie. Ano, Samozřejmě je komplikované vypracovat studii eh, z kanceláře, pokud eh, nejsou konzultováni eh, ti profesionálové, kteří mají na starosti převod nemovitostí. Já bych se chtěl vyjádřit k těm překážkám. Kromě těch jazykových překážek a jiných, tak bych chtěl poukázat na to, že se musíme podívat i na ty postupy, které jsou potřeba eh, v případě nákupu pozemku. Takový bezpečnostní pás, který ten kupující potřebuje, když eh, koupí pozemek v nějaké zemi. A tady tento bezpečnostní pás mu může eh, nabídnout eh, právník ve Spojeném království nebo notář, který má na starosti veškeré ty procedury, které jsou potřeba pro to, aby se kupující stal majitelem. Eh, protože když se soustředíme na belgický systém, například pokud potřebujete koupit pozemek, tak potřebujete tak dva, tři dny, aby notář provedl veškeré úkony, tak abyste se stali vlastníkem. E, proto si myslím, že tato studie se bývala mohla vypracovat mnohem lépe, kdybyste spolupracovali s notáři, protože uh, oni mají na starosti tyto přeshraniční převody. Děkuji. Dáme slovo paní Regner a potom panu Mendesovi. Já se uh, omlouvám, že jsem neviděla, ale přijde na vás řada. Nebojte. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, jménem Asociace zákonodárců eh, možnost, kterou jste nám eh, nabídli, abychom mohli vyjádřit svůj první názor ohledně této studie. Z našeho pohledu určitě je chválihodné, že jste se rozhodli toto vypracovat, takovou tu, takovouto studii ohledně uh, Eh, převodu nemovitosti v přeshraniční oblasti, především co se týče nemovitostí, rezidencí, protože, jak už bylo řečeno, ten hlavní tok probíhá mezi Spojeným královstvím a mezi Španělskem, protože z, té, z toho celkového objemu cizinci, kteří nakupují ve Španělsku, tak Britové tvoří 14 eh, celku a z toho 16, eh, tedy 14% všech nemovitostí kupují cizinci a z těchto 14% 16% tvoří Britové. A jedná se o nákupy eh, druhých eh, nemovitostí. Já bych chtěl si několik připomínek a navíc bych chtěl nabídnout ze strany naší asociace registrátorů Eh, poradenství, pokud to bude parlament potřebovat. My připravujeme připomínky a analýzu studie a toto vám později poskytneme. Takové ty první připomínky. Eh, my máme pochybnosti ohledně toho, jestli existuje základ pro eh, zásah Evropské unie v této oblasti, protože pravděpodobně dohody, které existují mezi zeměmi, kde probíhají tyto toky, tak eh, tyto bilaterální dohody, dohody toto řeší dosti eh, flexibilně a nevíme, jestli by bylo vhodné eh, nalézt nějaká řešení, která by byla potom více rigidní a nebylo by to už tak flexibilní. E, také nás překvapují určité nepřesnosti, co se týče nějakých rejstříkových systémů. Třeba ten e, systém ve Španělsku, tak e, to je mm, státní systém a není to jako francouzský systém. A nevím, proč je tento systém zařazený do těch hispánských systémů. Takže u nás Existuje pluralita, ale nemáme dva systémy a co si myslíme, že je tež problematické, je to, že si tady tvrdí, je, aby se eh, stanovily eh, eh, limity pozemků, takže je potřeba jít do katastrů, tak katastry u nás nemají. Tyto funkce ani neexistují ve všech zemích. Jak už jste řekli, samozřejmě to záleží na dohodách majitelů sousedících pozemků. A jedná se o většinu transakcí, ne o všechny. Potom je tady též e, odkaz na některé problémy, se kterými se setkávají kupující. E, jsou to problémy, které mají všichni kupující, i místní, i cizinci. Ten problém vyplývá z toho, do jaké míry e, toto převažuje v případě kupujících že tam jsou určitá práva vůči státu nebo eh, vůči občanům v důsledku národních politik a eh, které eh, samozřejmě převažují mm, v případě těch informací, které získávají občané z rejstříků. A netýká se to pouze občanů, kteří kupují a jsou cizinci, ale i těch, kteří jsou místní. A potom, eh, pokud jde o tu neznalost eh, pravidel eh, veřejného práva, co by se dotýkalo transakcí, tak tady si myslíme, že to spíše souviselo s legislativními změnami než s těmi samotnými rejstříky, ale Tedy spíše se jedná o změnu legislativy. Například španělská legislativa v případě pobřeží byla problematická a také legislativa, která se týkala um, urbanismu. A už, jak víte, tato legislativa byla změněna. Ehm, potom pokud je o ten proces eh, poradenství, který se zde eh, představuje pro cizí kupující, tak je možné že to je v pořádku, ale na druhé straně máme tady pochybnosti o, kvůli těm zkušenostem mm, cizích eh, kupujících ve Španělsku, tedy cizinců, a také nás překvapuje, že zde existuje důležitý projekt jako projekt IMOLA, eh, Interoperability Model of Land Administration, který je financován Evropskou unii a mm, je tam opravdu eh, velmi intenzivní aktivita a jedná se o propojenost eh, evropských rejstříků a mm, to se tady vůbec nezmiňuje eh, v této studii. Nechápeme proč. A existuje tady jasný limit omezení, kompetencí Evropské unie, i když opravdu v případě všech těch přeshraničních eh, eh, transakcí a kdy existuje prvek tohoto typu, tak by bylo dobré, aby existovala pravidla, eh, která by chránila spotřebitele a která by podporovala jednotu trhu. Ale nevíme, jestli tento náhled a tento přístup, eh, mm, že by bylo podobné těm obchodním doložkám, jako jsou ve Spojených eh, státech. Eh, jak říkám, všechny tyto úvahy převedeme do písemné podoby a zašleme vám to a rádi budeme s vámi spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Regner, kolegyně a poté eh, paní Estelas. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za představení této studie. Je určitě velmi komplexní a musíme si to určitě všichni podrobně přečíst. Já mám zatím následující připomínky. Určitě je dobré, že jste tuto práci odvedli, ale chtěla bych doplnit následující. V případě případě eh, bydlení se jedná o základní právo, ne o obchod. A tady je tedy eh, důležité se zmínit o eh, svobodách, samozřejmě svoboda pohybu kapitálu. Ano, v Evropě, ale já bych chtěla připomenout, že bydlení je základní právo. A v mnoha zemích se tady hovoří o hospodářském zájmu, ale Eh, je to také úkolem eh, sociálního trhu postarat se o to, aby ceny nemovitostí nebyly příliš vysoké. A tady tento eh, kontext by měl být zde zohledněn ve všech studiích a mělo by to být také v politických závěrech. Takže dostupné bydlení. Já vím, že jsou země, kde všichni kupují, ale zase jsou země, kde lidé eh, si spíše byty pronajímají. Záleží na cenových eh, strukturách. A eh, to je tedy také předmětem řešení komise s Nizozemskem a mm, jedná se o jednotlivé Prahy, tak aby bylo možné také sociální bydlení. A to bych chtěla zmínit, to je pro mě důležité. Potom další věc k té samotné studii. Je to samozřejmě otázka velmi citlivá z politického hlediska. Eh, každý stát má eh, zájem eh, na tom, aby byly zajištěny práva, ale v případě nemovitostí, já si to určitě prostuduji, v případě Eh, katastru eh, nemovitostí, protože v Evropě se to liší. Eh, mm, třeba v Rakousku je situace jiná, ale ale potom třeba, co se tam musí zapsat, nebo co je právně závazné. My jsme zjistili, že během řecké krize, třeba jak, že se to tam liší, a co se týče katastru nemovitostí, tak je velmi e, důležité, aby existovala transparentnost, aby se vědělo, jaké pozemky tam jsou zapsané. A kolega z EPP se o tom e, zmínil, že je důležité, aby v případě takové studie byli zastoupeni e, všichni, kteří se starají o právní jistotu, když se jedná o nemovitosti musí do toho být velmi intenzivně zapojeni a to jsou notáři. Je to politicky dosti citlivá otázka a já bych eh, chtěla eh, žádat o to, aby eh, notáři sehrávali důležitou úlohu. Děkuji. Paní Estreze Děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám chtěla nejdříve poděkovat. Je to určitě dobrá iniciativa vypracovat eh, takovouto eh, studii, čemu musí občan čelit, když si kupuje nemovitost v jiném státě Evropské unie a podívat se na to, jak můžeme tento postup eh, zlepšit, tedy tam, kde máme pravomoci a zjistit, kde jsou ty problémy. Já se pokusím být stručná, stejně jako můj kolega z EPP, tak eh, jako zástupkyně SAD. Je důležité, abychom měli eh, takovouto studii, ale abychom do toho zapracovali eh, registrátory nemovitostí, ale i notáře musíme do toho zapojit, protože oni jsou zárukou pro ty přeshraniční převody a díky nim máme jistotu, že je vše podle zákona. Eh, zde eh, zástupce eh, registrátorů nemovitostí hovořili hovořil tady o tom, že došlo k negativním věcem, třeba jako ve Španělsku a určitě by bylo uh, zajímavé, aby uh, asociace registrátorů a notáři, aby se to mohli vyjádřit. Zde je odkaz na zákon ve Valencii. Uh, tento zákon před deseti lety Eh, v roce 2014 eh, eh, vyšel nový zákon, nový zákon na kterém se dohodly všechny politické skupiny. Co se týče zákona o pobřeží, tak bylo mnoho stížností ohledně tohoto zákona upravující pobřeží a z petičního výboru došla žádost o změnu legislativy, kterou upravuje pobřeží tak, aby e, existovala rovnováha mezi ochranou životního prostředí a soukromým vlastnictvím. A došlo tedy k té novelizaci v roce 2013, aby tato rovnováha byla lepší. Bylo to v, k této novelizaci došlo v květnu roku 2013. Chtěla bych připomenout, že v případě Španělska se eh, eh, jedná o eh, věc mm, státní ochrany, protože tady já bych zde chtěla požádat o, o koordinaci s, s notáři a především s registrátory nemovitostí, tak aby se opravily jednotlivé chyby a aby ta informace byla přesnější. Děkuji. Nikdy. Nyní už nemám žádné další žádosti o slovo a proto se budeme zabývat dalším tématem a to jsou zranitelné osoby v Evropě. Hned předám slovo dalším dvěma řečníkům. To bude paní Veržan, pan Jan Korisoner jako první. Máte slovo. Máme čtvrt hodiny na toto téma, protože nás ještě čeká slyšení eh, k tématu, které současně zpracováváme jako zprávu. Prosím, máte slovo, pane Karisemnere. Děkuji vám, pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost vystoupit eh, s našimi výsledky ohledně přidané hodnoty EU pro právní nástroj EU pro eh, případ ochrany zranitelných osob v Evropě. Světová populace stárne a žije déle. Podle eh, odhadu do roku 2050 lidé nad 65 let budou představovat velké procento populace. Více než 10 populace bude mít více než 80 let věku. Eh, vzhledem k tomu, že narůstá eh, očekávaná délka života, eh, znamená to, že bude narůstat i rozměr a mm, počet osob, které mm, budou trpět různými chorobami souvisící s věkem, například Alzheimerova choroba. Eh, současně evropští občané cestují po Evropské unii a proto přezranční problémy se budou eh, vyskytovat eh, více. To znamená, že je zapotřebí a bude zapotřebí řešit stále více problémů, které budou přezraničního rázu, budou souviset se zranitelností občanů a s jejich přesuny po Evropě. Jakou přenohodnotu má Evropa? Komise i já jsme se zabývali tím, eh, zda a jak by Evropská unie mohla přinést přidanou hodnotu eh, při řešení mnoha z těchto problémů. Zpráva, která byla vypracována, poskytuje základ eh, v této stručné prezentaci. Tato zpráva se dělí do pěti kapitol a zaměřujeme se konkrétně na současné nedostatky stávajícího eh, právního rámce ochrany na základě umluvy eh, o, doho- eh, o ochraně z Hágu z roku 2000. Eh, s jakými problémy se tedy potýkáme? O čem to vlastně celé je? Oč jde? Abychom vám lépe vysvětlili sociální dopad celé této problematiky, uvedeme následující příklad. Představme si, že máme irského státního občana, který žije v Řecku. Má majetek, nějakou nemovitost v Irsku a Eh, jeho majetek eh, spravuje jeho syn. Tento muž stárne a v Řecku napíše dohodu o opatrovnictví za tímto účelem, aby jeho syn mohl zpracovat eh, a spravovat jeho majetek. Současně bude mít opatrovníka v Řecku. Je tato opatrovnická dohoda nebo smlouva platná také v Irsku? Představme si například eh, Maďara, který eh, eh, umře ve Španělsku, ale Například má dceru eh, ve Francii, která by byla dědičkou, ale eh, přitom eh, trpí nějakou duševní chorobou a proto má opatrovníka stanoveného francouzským soudem. Jakým způsobem toto bude chápáno ve Španělsku? Bude tato osoba schopna převzít dědictví, které tedy mm, vzniklo ve Španělsku? Jsou tu tedy různé hm, problémy související s různými povinnostmi právními v jednotlivých členských státech. A proto je zapotřebí, abychom si ujasnili, jaký je současný právní eh, rámec. A když se tedy podíváme na legislativní rámec, tak v tuto chvíli je velice rozmanitý a rozdrobený. Je tu celá řada různých institucí, které pracují v oblasti práva. A na tomto obrázku PowerPointu vidíme Hanskou konven, Hanskou umluvu, Hanskou tedy, eh, eh, dohodu a to je tedy dohoda z roku 2000, ale pak tu je celá další řada eh, právních norem. Například je to umluva se 17. července eh, eh, pro eh, ochranu zranitelných osob z Hacké konference. Také máme úmluvu Hákskou z roku 85, a potom také máme další právní normu z roku 2006, kterou se zabýváme dnes. Pak je tu celá řada dalších nástrojů v rámci EU, eh, ať už je to bruselský režim, bruselské nařízení, eh, máme nařízení o dědictví, o ochraně, celou řadu dalších nástrojů, ale žádný z těchto nástrojů se nezabývá konkrétně ochranou zranitelných dospělých osob. A většina evropských nástrojů specificky vylučuje otázku statutu a právní způsobilosti občana. A právě o tomto posledním tématu my chceme hovořit. Ehm, například ehm, se chceme zabývat různými eh, případy, protože tu máme celou řadu různých nástrojů, které lze využít v, tom, v této eh, oblasti působnosti, ale vzhledem k tomu, že jsou velice rozmanité, tak dochází eh, k problémů v interakci těchto jednotlivých nástrojů, k jejich konfliktům a ty nástroje, které máme dostupné na mezinárodní úrovni, nejsou ehm, příliš mnoha partnerskými státy ratifikovaly. Například jen tři státy EU eh, e to mm, ratifikovaly tu hákskou umluvu a plus Argentina. Takže i ty nástroje, které by mohly mít nějaký vliv, mají ve skutečnosti omezený eh, dopad. A je tu jeden jediný nástroj a to je Eh, Hákská úmluva o ochraně zranitelných dospělých z roku 2000. Eh, tato úmluva byla přijata 13. ledna 2000 a vstoupila v platnost v roce 2009. Tehdy jen devět států podepsalo tuto eh, úmluvu. Estonsko, Rakousko, Česko, Finsko, Francie, Německo, Švýcarsko a Skotsko v rámci eh, Velké Británie a od března mm, eh, tohoto mm, roku také eh, Monako. Další státy ještě neratifikovaly Řecko, Kypr, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Polsko. Tato zpráva se zabývá šesti sekcemi. Ta první sekce se zabývá definicemi této této úmluvě. Ta další sekce se zabývá rozsahem tohoto nástroje, to jsou tři oblasti, soukromé mezinárodní právo a mezinárodní spolupráce. Jednou z hlavních oblastí naší zprávy je také nedostatek povinného opatrovnictví nebo povinného certifikátu pro opatrovníka. Tedy to, co ještě nemáme. Já bych rád upozornil především na několik problémů, které byly zjištěny na základě naší zprávy. Například jeden z problémů, který se stojí k definicím, je definice snížené eh, právní způsobilosti. Kdy se člověk stává eh, zranitelnou osobou, kdy se dostává do zranitelné situace, eh, která je popsána Hákskou umluvu? Například, eh, eh, když někdo má nehodu v automobilu v Rakousku, nemůže v důsledku toho chodit, potřebuje eh, potřebuje tedy mm, invalidní křeslo a žádá tedy svého bratra, aby pomohl. A spadá do toho právě to právo na opatrovníka, které je zmíněno v Hákské úmluvě. Eh, na tom to musí pracovat notáři a tak dále. Je tu celá řada otázek ohledně definice eh, protože ta osoba nemusí být nutně zranitelná, ale nemusí mít v jiném členském státě dostatečný přístup k právní eh, pomoci. Dalším příkladem je například když nějaká osoba není nutně méně právně způsobilá, ale může k tomu dojít později. Takže ve chvíli, kdy tento člověk žádá o opatrovnictví, eh, je to vlastně hm, žádá o věc, která se bude stát v budoucnosti. Ehm, pak je tu celá řada dalších problémů, ale přejdeme nyní k těm eh, problémům, které jsme identifikovali. A my jsme je hm, rozčlenili do dvou hlavních kategorií. To jsou dočasné problémy, které by se vyřešily, kdyby všechny státy ratifikovaly Hákskou umluvu. A pak jsou ty problémy, které by zůstaly, i kdyby eh, všechny členské státy podepsaly Hákskou umluvu. Eh, A máme eh, jejich dlouhý seznam. Ty je rozdělený podle druhů, eh, zranitelnosti, druhů různých opatření a následně eh, možností, jak eh, tuto situaci řešit. Máme, my jsme zmiňovali ve zprávě také otázku subsidiarity, právní základ, který je poskytnut na základě článku 81, 2 a C, E a F smlouvy fungování EU. Nejlepším způsobem, jak toto vyřešit, by bylo nařízení eh, zaměřené na to, jak aplikovat Hákskou umluvu. Děkuji mi za pozornost. Oh, to bylo velice zajímavé. Já se omluvám, že jsem na vás tak tlačil. Eh, paní Joelong a potom další kolegové a paní Bergeron také má právo hovořit. Tak pět minut, prosím. Eh, dobré dopoledne. Především chci poděkovat výboru pro právní záležitosti za to, že mě a kolegovi eh, poskytli možnost eh, ukázat, jaký byl účel a zjištění naší studie, která řešila dvě otázky. Za prvé, zdali Přijetí evropských opatření by zlepšilo stávající situaci, pokud jde o ochranu zranitelných dospělých eh, osob v přeshraničních situacích. Eh, a eh, ano, pokud ano, tak jaký by měl být obsah těch opatření? My jsme zkoumali způsob, jak záležitosti týkající se mezinárodní ochrany se nyní řeší ve, v členských státech EU a především jsme se zabývali situacemi ve, ve, ve světle toho, jaký je potenciál a výhody té eh, Hákské úmluvy z roku 2000 o ochraně zanitelných dospělých. Zkoumali jsme kudy, judikaturu, kazuistiku a dělali jsme pohorvy, pohovory Itálie, z Francie a Spojené království. To, byla, to byly země, které jsme zkoumali a eh, to jsou takové reprezentativní státy, které v podstatě reprezentují situace v jiných státech. Francie je vlastně jeden z členských států, který již ratifikoval tuto zmíněnou hákskou úmluvu spolu s Rakouskem, eh, Německem, Českou republikou a Estonskem. A Itálie naopak je stát, který není vázán touto umluvou a pořád ještě v této oblasti aplikuje vnitrostátní předpisy eh, mezinárodního práva soukromého a v Itálii je podobná situace jako v jiných státech, které zatím neratifikovaly umluvu jako Belgie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko. Spojené království bylo zvoleno ze dvou důvodů. Za prvé, právní tradice se významně liší od právních tradic Itálie a Francie a za druhé Spojené království, jak již jsme slyšeli, v podstatě má takový smíšený status u Hákské umluvy. Spojené království ratifikovalo umluvy, umluvu a pokud jde o Skotsko, kdežto Anglie, Norsko, Severní Irsko a Wales, takže Mm, nejsou smluvními eh, stranami, nejsou signatáři této umluvy. Naše studie ukazuje praktické potíže, které zažívají eh, tyto osoby v každém z, to, z, to, z těchto států, které jsme zvolili. Nicméně je třeba konstatovat toto. Ty státy, které nejsou signatářem Hákské umluvy, tak tam ta situace je neuspokojivá, obecně řečeno. Na druhé straně ty členské státy, které již jsou smluvními stranami, tak ty zažívají určité problémy, ale pouze v těch případech, které si vyžadují spolupráci se zeměmi, které ještě nejsou smluvními stranami umluvy. To jsou situace, kde příslušné úřady eh, toho státu nemohou jednat, protože nemohou plně využívat výhod této umluvy. Například Takový příklad, třeba eh, osoba na, eh, z Francie, tak ta hm, třeba hm, má opatření nebo rozhodnutí, které eh, vydal příslušný francouzský soud, pokud jde o pomoc, ochranu této osoby, hm, třeba pokud jde o finanční zájmy té osoby a majetek. A tato osoba se rozhodne se přesunout, přestěhovat na určitou dobu do jiné země, kde třeba žijí její příbuzní. A tato země, třeba Rakousko, pokud je to smluvní strana, tak potom ta osoba a její eh, tedy eh, právní zástupce, její tedy opatrovník může stejně jednat v eh, Rakousku jako v, mm, v, v Francii a může žádat o pomoc podle úmluvy. Ale Mm, takže i je, e, je mu tedy zajištěna pomoc, spolupráce a samozřejmě e, i ta, to opatření lze tedy snadno převést do Rakouska, pokud, do Rakouska, pokud ta oba bude takové opatření tam potřebovat, ale to nebude stejné, pokud ta osoba se přestěhuje do Belgie či do Itálie. To jsou ještě země, které neratifikovaly a podobný scénář e, s ochranou mm, je mm, tam potom pouze se bude aplikovat eh, charta eh, ochrany osobních eh, no, lidských práv či charta OSN, ale mm, nebudou to efektivně zajišťovaná práva. Hakská umluva Eh, řeší právě ale tyto základní otázky, které se týkají ochrany těchto zranitelných osob v přeshraničních situacích. Takže situace by se významně zlepšila v Evropě, pokud principy této úmluvy a řešení přijatá touto úmluvou eh, se eh, stala aplikovatelná ve všech členských státech. V zásadě existují dva způsoby, jak Evropská unie může vytvořit evropský, panevropský režim ochrany těchto osob v přeshraničních situacích podle Hákské umluvy. V podstatě první alternativa spočívá v tom, že Evropská unie by přijala legislativní opatření podle článku 8 smlouvy o fungování EU, které by se inspirovalo z umluvy a možná by i eh, v podstatě reprodukovalo její ustanovení. Druhá alternativa je, využít externí kompetenci EU, to znamená povolit, respektive požádat, aby členské státy, které ještě neratifikovaly, tak aby ratifikovali tuto úmluvu, aby přistoupili k této úmluvě a to v zájmu Unie na základě kombinovaného režimu podle článku 81 a 2 16 smlouvy. Ano, podle našeho názoru Evropská unie eh, nemůže se sama stát eh, smluvní stranou, takže to je, protože ta eh, smluvními stranami se mohou stát pouze suverénní státy, ne mezinárodní organizace. Takže Jedna ta alternativa je externí kompetence EU. Já si myslím, že to je lepší alternativa. Hlavní výhoda je v tom, že tím, že v podstatě se přistoupí k mezinárodně, plá, práv, mezinárodně platnému právnímu nástroji mm, a že ty členské státy budou ratifikovat, tak v podstatě okamžitě všechny členské státy budou moci aplikovat tuto hakskou umluvu a její výhody v intraevropských situacích i v situacích, které se týkají neevropských států, které jsou vázány toto umluvou. Navrhovaný přístup tedy koresponduje s mm, přístupu, který máme u Hákské umluvy z roku 96 na ochranu dítěte a ta nyní je již účinná ve všech členských státech. Takže pokud mm, by se zvolila tato alternativa, tak je možné zvážit možnost přijmout evropské legislativní opatření, které by v podstatě Eh, eh, se inspirovalo touto hákskou umluvou ve vztazích mezi členskými státy, protože v podstatě zde i podle té umluvy se plánuje podobný regionální eh, rozvoj, vývoj. Takže do, toto doplňkové legislativní opatření by Evropské unii i umožnilo vyřešit některá váku a některé slabiny této hákské umluvy. Naše studie identifikuje pět možných zlepšení, která by bylo možné přijmout v kontextu evropského legislativního opatření, tak aby se vytvořil jednotný jednotný režim, který by se vztahoval na ochranu osob v Evropě. Jenom stručně zmíním dvě tyto možná zlepšení. Na začátku stálo by za to zvážit možnost vytvořit evropský certifikát eh, eh, zastupování této osoby, mhm, takže by se vlastně i e, zjednodušilo prokazování, dokazování, to znamená, e, vlastně tak by existovala jedna právní moc a e, jeden tedy titul nebo jeden akt, kterým by se jmenoval opatrovník. Stejně jako je ten evropský dědický titul, něco podobného a zde by bylo dobré vytvořit podobný certifikát, podobné osvědčení. Druhá možnost je eh, umožnit té osobě, aby si zvolila podle eh, použitelného eh, práva zvolit si ten členský stát, jehož soudy budou příslušné pro ochranu této osoby. Takže jsou to třeba, to znamená podle potom práva té země, jehož soud by si zvolila, tak by rozhodoval ten soud o zastupování, tedy opatrovnictví té osoby. Takže to jsou výsledky naší studie a rád zodpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní má slovo paní Joël Long. No, thank you, professor Fran. Děkuji. Eh, pan Franzina, myslím, že vyjádřil to, co jsem chtěla říct i já, takže jako eh, poslední bude hovořit paní Bergerin. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, chci především poděkovat oběma řečníkům, kteří jasně vyslovili, oč se jedná v toto problému, nicméně na to máme velice málo času, jen 15 minut. Jedná se o to, že nám stárné populace. Hovořili o tom, že například více 10 osob bude mít více než 80 let. Co se týče ochrany zranitelných dospělých, nemáme eh, na to ještě patřičné evropské mm, nástroje. Tito lidé mají eh, právo na rovný přístup eh, k ke spravedlnosti a proto je zapotřebí, abychom vytvořili za tímto účelem legislativní nástroj. Nebudu dále se zmiňovat o tom, co zde hm, řekli oba dva řečníci, protože velice dobře vyjádřili a vysvětlili celou problematiku Mnoho eh, zemí eh, má problémy s, eh, s řešením těchto potíží a proto by bylo vhodné využít ty směrnice, které máme eh, ve stávající době, abychom je náležitým způsobem zdokonalili a zaměřili se na ty prvky, které potřebujeme vyřešit, které ještě vyřešeny nejsou a abychom jasně stanovili, jak vypadá, tedy jak je definován um, statut zranitelné dospělé osoby a i jak v takovýchto situacích postupovat. Víte, že zranitelná osoba nemá právo například podepsat e, smlouvu, ale to může být klidně i nákup věci, která je nezbytná pro každodenní život té osoby. My se s tím setkáváme každodenně v Evropě, že se takovéto potíže udávají a je zapotřebí takovouto situaci řešit. Eh, eh, všichni budeme stárnout, takže se nás to všech týká a já vám všem přeji, abyste, abychom se dožili velmi vysokého eh, věku. Je tedy zapotřebí například toto učinit nejen pro osoby, které stárnou, ale pro osoby, které jsou nějaký, z nějaký důvodů zranitelnější anebo znevýhodnění kvůli nějaké nehodě anebo z důvodu nějaké choroby. Děkujeme tedy oběma eh, řečníkům a Nejde o to, aby se změnil jako takový systém opatrovnictví, ale jde o to, aby byl uznán evropský status těmto zranitelným osobám. Děkuji. Uh, Mr. Hmm. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Děkuji vám za toto vysvětlení. Eh, já bych chtěl poukázat na některé aspekty této diskuze. Eh, demografické stárnutí ukazuje, že budeme mít vysoký eh, počet starších spoluobčanů a že se tento počet bude zvyšovat. A tito lidé jsou právě zranitelní a právě pro ně potřebujeme v Evropu mít právní rámec, tak aby v případě potřeby péče, aby mohli žít důstojně. A protože my tady chceme podpořit eh, mobilitu mezi jednotlivými zeměmi v Evropě, tak si musíme uvědomit, že eh, většina těch, kteří potřebují péči, ti starší občané, tak ta péče je jim poskytována v rodině. A toto by mělo být nějakým způsobem kompenzováno. A jak bychom to mohli dát do souladu? Mobilitu v Evropě, ehm, rodinní příslušníci, kteří vykonávají péči a potom zvládání všech těch problémů, kteří s tím souvisejí. V Německu nyní probíhá diskuze ohledně toho, do jaké míry ehm, právě Eh, se ta péče vyvíjí stejným způsobem jako organizovaný, eh, trestný, eh, organizovaná trestná činnost, protože se odebírají to znamená, že se poskytují pečovatele, vybírají se za to peníze, ale tito pečovatele nejsou kvalifikovaní. Proto v Evropě musíme zajistit, že péče bude kvalitní péče o ty spolupčany. A tady existuje ten rozpor mezi ověřením eh, kvality a soukromá sféra, protože samozřejmě stát by neměl chodit eh, do rodin a kontrolovat ty pečovatele. Takže jak bychom tady tento rozpor mohli vyřešit? Eh, v Evropě, jak bychom mohli nalézt řešení, aby starší spolupčané mohli žít důstojně. Ještě někdo z našich hostů by chtěl zareagovat na tuto otázku? Um, Asi já neposkytnu odpověď na tyto připomínky, jenom bych chtěl objasnit jeden aspekt. Existují různé problémy, které se dotýkají ochrany zranitelných dospělých osob. Ano, skutečně jeden z těchto problémů je pomoc nebo činnosti, které eh, provádí eh, státní orgány nebo soukromé orgány, které pomáhají této osobě, která potřebuje ochranu. Naše studie eh, se týká především mm, jiných aspektů, a to jsou aspekty práva soukromého Eh, které eh, také přispívá k ochraně osob. To znamená, který soud by měl být příslušný pro vyhodnocení e, situace, zdali ta osoba je způsobila nebo ne, který soud by měl rozhodovat o jakých, o O mm, opatřeních, která bych měl vydat, třeba jmenovat opatrovníka, který, mm, který které právo, které země by se aplikovalo na e, zastupování té osoby, kdo e, je oprávněn zastupovat tu osobu v případě, že třeba ta osoba potřebuje něco prodat či něco koupit. Existují zde různé aspekty, které mm, přispívají k ochraně osob, e, když hovoříme o ochraně Eh, zranitelných dospělých osob podle Hakské umluvy, tak my se zaměřujeme na aspekty práva soukromého, eh, což je jeden z aspektů práva, ale samozřejmě ten obrázek je širší. Děkuji. Jenom bych chtěl doplnit ještě navíc jeden bod, eh, mm, který vyplývá z těchto dvou poznámek, které zazněly. Jedno z hlavních eh, témat, eh, jeden z hlavních problémů, který se týká těch skutečně starších zranitelných osob, ale ta koncepce, ten institut zranitelných dospělých, to je širší koncepce. To jsou tedy dospělé osoby od, datu, od eh, věku od dospělosti až a tak dále. Takže může to být i osoba 20 letá, která třeba měla nehodu a podobně. Takže i tyto osoby jsou jaksi slabší, jsou zranitelné, tudíž spadají i do rámce této potřeby ochrany. A hlavním účelem té umluvy samozřejmě důvod byla zvýšená mobilita osob a stárnoucí populace, ale ta koncepce je daleko širší. Děkuji, chci poděkovat našim hostům, a že přišli a podělili se o své názory. Děkujeme. Doufám, že se opět uvidíme v budoucnu. Nyní budeme pokračovat, budeme pokračovat dalším bodem, což je slyšení o modernizaci eh, pravidel autorského práva, copyrightu, především jde o přenositelnost těchto práv Okay, uh, Dámy a pánové, budeme pokračovat, protože máme sklus. Eh, prosím, eh, pokračujte v soukromých diskuzích mimo sál. Děkuji předem. Na začátku bych chtěl přivítat naše hosty zde v Evropském parlamentu na tomto, parlam- na tomto veřejném slyšení o modernizaci evropských pravidel autorského práva. Eh, konkrétně jde o přenositelnost těchto práv, to je velice aktuální téma, protože komise pak, pokud víte, předložila, jak dobře víte, předložila návrh k této tematice a výbor Jury pro právní záležitosti bude gestorským výborem v parlamentu a mm, další výbory IMKO a KULT budou přidruženými výbory. Takže bez dalších průtahů začneme. Začneme prezentací našich prezentacemi našich hostů. První, kdo eh, si vezme slovo, je paní Maria Martin Prat z DK Connect z Evropské komise. Paní Prat, máte slovo. Prosím, maximálně 10 minut, maximálně 10 minut. You, Děkuji, pane předsedo. Jak jste uvedl, Evropská komise 9. Eh, eh, prosince minulého roku přijala návrh eh, nařízení pro lepší přenositelnost práv k, k obsahu na, inter, na vnitřním trhu. To je součástí balíčku určitých iniciativ, které komise předložila proto, aby se usnadnilo fungování digitálního jednotného trhu a cílem je, jak říká i název návrhu, je zajistit přeshraniční přenositelnost eh, služeb eh, online práv k obsahu. Eh, tady, takže musím zdůraznit cíl. Cíl je zajistit přeshraniční přenositelnost. To je jasně vymezený rámec. To znamená, cílem není zajistit přeshraniční přístup ke službám, která se, které se poskytují eh, v jiném členském státě, než je ten eh, členský stát obvyklého pobytu daného spotřebitele. A proč komise toto tak zúrazňuje? Protože, jak víte, eh, jsou zde diskuze o teritorialitě a víte, že tento typ průmyslu je velice složitý a zde již máme sdělení z května minulého roku, kde jsme se k tomu vyjádřili a potom další eh, sdělení jsme vydali v prosinci minulého roku, kde eh, jsme proto, abychom šli krok za krokem, abychom začali tedy tímto opatřením, to se týká pouze přenositelnosti je to velice eh, jasně cílený návrh, ale zároveň velice ambiciozní. Já si myslím, nám jde skutečně to návrh, plnohodnotný návrh pro vnitřní trh. Nesmíme zapomínat na to, že je to návrh, eh, který jde za rámec takzvaného copyrightu. Eh, jde o definici služeb online, eh, to je definice v nařízení, která pokrývá veškeré služby, obsahové služby, služby online, nejenom ty služby, které dávají přístup k obsahu, který je chráněn autorským právem. Takže, takže i samozřejmě do toho budou vstupovat držitelé práv, to ano. A také jde to za rámec copyrightu, autorského práva, protože mm, tady mm, zde mm, již máme zavedená pravidla, která se týkají definice e, e, autorského práva, ale e, zde se ale i zavádí povinnosti poskytovatelům služeb jako takových. Nejenom jde o držitele práv, ale i poskytovatele služeb. Jak jsem řekla, Eh, pole působnosti eh, je jasné, to jsou tedy eh, obsahové služby online, které se poskytují ovšem zákonně, to je také důležité. To se nachází v definicích obsažených v tomto návrhu, takže jde o služby, které byly povoleny držiteli autorských práv. Obsah je povolený a mm, jsou to služby, které se poskytují přenositelným způsobem ve zemi obvyklého Eh, pobytu. A takže potom, potom jde o to zajistit, aby ty stejné služby byly přenositelné za hranice. Eh, my pokrýváme tam služby, které se poskytují za eh, peníze, tedy pro uhradě nebo ne. Takže věč, jsou to tedy služby, kdy, které si člověk předplatí, ano, a tady ten návrh E, e, toto e, vyjasňuje. I v radě se o tom hovořilo, že zde je dána možnost, aby šlo i o poskytovatele služeb, kteří neinkasují žádnou platbu za tu službu, například ti, kteří poskytují služby na základě reklam, třeba inkasují z reklam, nebo na základě platení z poplatků z televizního vysílání a podobně takže ale automaticky to tam není pokryto. Struktura dva důležité pilíře třeba vidět v této struktuře. Za prvé, zavádí se právní fikce, článek 4. A je to právní fikce v tom smyslu, že přístup ke službám ze strany spotřebitele probíhá vždy v jeho zemi obvyklého pobytu, i když tento spotřebitel má přístup k službám online mimo jeho zemi obvyklého pobytu, za předpokladu samozřejmě, že toto probíhá na dočasném základě, tedy dočasně. Tato právní fikce má pomoci poskytovatelům služeb. A samozřejmě, aby, měli jasn, aby věděli, jak, jaká jsou práva, že když v jedné zemi poskytují služby, takže mohou poskytovat tyto služby kontinuálně, i když ten jejich klient, předplatitel na dočasnou dobu se přesune do té druhé země. Eh, druhá zásadně důležitá věc v návrhu je povinnost umožnit přenositelnost. A to je pos- povinnost toho poskytovatele služeb ve smyslu článku 3. To znamená nejenom, že to má pomoci poskytovateli služeb zajistit tuto přenositelnost, ale mm, podle té právní funkce, ale eh, nejenom, že to je možnost, ale je to dokonce povinnost zajistit tuto přenositelnost a samozřejmě to eh, ale eh, proporční povinnost, uměrná povinnost, samozřejmě není povinen poskytovat stejnou kvalitu této služby, pokud se ten spotřebitel nachází v jiném členském státě. Je, toto je tedy ale důležitá součást našeho návrhu. A dále taková novinka. Novinka v tomto typu legislativy. Máme tam článek, eh, článek 5, který v zásadě zajišťuje to, že nemůžete obcházet povinnosti eh, prostřednictvím smluvních ujednání. Takže samozřejmě eh, ty, o ty smluvní podmínky mezi poskytovatelem služeb a e, klientem. E, jak jsem řekla na začátku, skutečně je to plnohodnotný nástroj vnitřního trhu a v tom je zajímavý tento návrh, ale i problém v tom leží. Jde o to, aby byl dobře konfigurován. Pro, tady my hovoříme o nařízení, mělo by to být forma nařízení. E, a, Eh, samozřejmě je to nástroj, který se bude tedy přímo aplikovat na trhu, přímo aplikovatelný a přímo aplikovatelný, pokud jde o vztahy mezi soukromými stranami. Jde o smluvní, smluvní vztahy mezi soukromými osobami, protože na jedné straně musí existovat eh, na trhu nejlepší možná předvídatelnost, a, eh, protože eh, zde to, ta ustanovení budou přímo aplikovatelná, ale samozřejmě pokaždé, když upravujete oblast, která hodně se opírá o technologie, tak je třeba mít řešení, která budou co nejvíce odolná vůči vývoji těchto technologií do budoucna proto zde vedeme tuto diskuzi, jak třeba prověřovat, jak eh, prověřovat, verifikovat eh, a zjišťovat, která je ta země pobytu spotřebitele. Diskuze v radě postupují a nizozemské předsednictví hm, to vynaložilo velké úsilí a hm, pracuje na tomto návrhu a často, když diskutujeme o tomto návrhu s členskými státy, tak hovořím o faktu, že musíme nastolit správnou rovnováhu. Je to takový vlastně trojuhelník. Jednak tam máme tu, ten institut obvyklého pobytu, za druhé máme tam institut prověřování toho pobytu a za třetí dočasnost, dočasný pobyt mimo členský stát obvyklého pobytu spotřebitele. Měli bychom se maximálně snažit, aby tady byla nejjasnější možná definice obvyklého pobytu pro účely tohoto nařízení a abychom měli co nejjasnější určení toho, jak prověřovat, jakými prostředky prověřovat eh, to místo obvyklého pobytu daného spotřebitele. Takže toto jsou dvě věci, na které třeba se zaměřit, eh, spíše než se snažit omezovat používání té funkce přenositelnosti, Eh, eh, mimo zemi obvyklého pobytu. Opakuji, tady jde o přenositelnost na vnitřním trhu, přenositelnost služeb, za které si spotřebitel zaplatil. Takže tady nejde o služby, za které si nezaplatil. Ale chceme tedy eh, zajistit, aby ten spotřebitel, když si za něco zaplatil, tak aby mohl tu službu používat i mimo zemi obvyklého pobytu. Takže přesně 10 minut, pane předsedo. Děkuji. A nyní si vyslechneme pana Richarda Rosenberga, který je eh, vedoucím eh, eh, engineeringu ze společnosti Sky, který bude hovořit o technických perspektivách. Děkuji, dobrý den, jmenuji se Richard Rosenberg, opět 10 minut maximálně. Já pracuji Eh, eh, v oblasti technologií již 20 let, posledních 15 let ve společnosti Sky, kde jsem vedoucím pro technologie a konkrétně odpovídám za eh, služby video od počátku v podstatě, kdy jsme vytvořili SkyGo tuto službu v roce 2011. Dnes bych chtěl 10 minut věnovat E, těm technickým a provozním výzvám přenositelnosti, ale začnu, e, že představím Sky, jaké jsou naše hodnoty a principy, e, které aplikujeme i na přenositelnost. Sky je jedna z vedoucích zábavných společností, která přispívá hodně do evropské mm, ekonomiky, téměř 10 miliard euro přispíváme do HDP, máme 21 milionů zákazníků v pěti zemích a v Itálii, v Německu, v Rakousku, v Irsku a samozřejmě ve Spojeném království. Já myslím, že v zásadě jsme optimistická firma, která věří eh, v lepší eh, eh, budoucnost a i my se snažíme poskytovat nejlepší možný obsah, nejlepší službu zákazníkům, být inovativní. Pokud je obsah, tak téměř 7 miliard euro ročně vynakládáme na obsah a my jsme slavní především eh, s portem, ale čím dál více a více také i produkujeme vlastní, vlastní zábavné pořady, show jako Gomora a nebo Fortitude, to jsou příklady těch show, které produkujeme. Inovace je pro nás důležitá proto, aby ten dobrý obsah se dostal k našim zákazníkům. A to proto, aby tedy za, uh, naši klienti měli i služby jinde. My uh, také jsme um, na prvním místě ohledně poskytovaných zkuše, uh, služeb a máme 400 milionů uh, zákazníků. Co se týče přenositelnosti, pro nás je to opravdu vynikající nový vývoj a my jsme velice rádi, že jsme se tou cestou mohli vydat kvůli našim zákazníkům. Myslím, že klíčové tady je efektivně implementovat tyto nové systémy tak, aby to bylo užitečné a prosté pro naše zákazníky a e, přitom, abychom zachovali teritoriální exkluzivitu, tam, kde to zapotřebí v našich smlouvách. Provozně tedy se řídíme třemi principy. Za prvé, chceme být schopni ověřovat, e, že se jedná o našeho skutečného zákazníka, aniž bychom narušovali jeho soukromí. Jsou to právní povinnosti a kromě toho i morální povinnosti a pro nás je velice důležitá důvěra našeho zákazníka. Za druhé, eh, je tu konkurence s globálními hráči, jako je Amazon a Netflix, takže kontrolování eh, místa eh, pobytu je velice důležité ale musí být řízeno tak, aby to bylo snadné pro zákazníka, aby to pro ně nebylo břemenem navíc. A také tento mm, produkt, produkt, aby byl jednoduchý, aby byl přenositelný, musí mít vyjednané specifické podmínky. Eh, pro, eh, a to platí pro všechny naše dodavatele, kterých je víc než 700. Co se týče technických a provozních výzev, jak už bylo zmíněno, implementování přenositelný je velice složitelný postup a nesmí to být podceňováno protože tu celá řada různých služeb, různých trhů po Evropě, platform, které podporují tyto služby. A ty musí být eh, postaveny tak, aby eh, zde bylo možné spolupracovat, aby byla umožněna kompatibilita pro mnoho dalších třetích stran. Takže to jsou určité softwary, znáte to, je to na počítačích, na konzolách a tak dále a to všechno spolu musí e, komunikovat. Takže to, e, to všechno je jakýsi software, který my musíme e, spravovat a na kterém musí být možné provozovat naše služby když výrobce vyrobí a dodá na trh nějakou aplikaci nebo zařízení, musíme zajistit, že naše programy nadále budou moci být sledovány na tomto novém výrobku a softwaru. Jakákoliv změna, k níž dojde, musí být kompatibilní tedy eh, s tím eh, naším eh, softwarem, musí být schopni tuto situaci zvládat. Za druhé, chceme to dávat optimální kvalitu obrazu. Kvalita v onlineových službách, videoslužbách je důležitá. Nejedná se jen o pixely nebo o jasnost, ale eh, jedná se o zkušenost, kterou učiní zákazník a to je věc, kterou my se neustále snažíme zlepšovat. Sky investuje do našich vlastních serverů a infrastruktur a do individuálních ISP. Jsme přesvědčeni, že kvalita služby je eh, velice důležitá na trhu a eh, naši zákazníci, pokud nám eh, dají nějaké podněty ze svých cest po světě, tak je rádi využijeme. Také chceme co možná nejlépe aplikovat tu kontrolu místa připojení, a to také pro bezpečnost údajů. Eh, osobních a chceme efektivně ověřovat eh, místo pobytu, například eh, tím, že se kontroluje ten počáteční bankovní úkon, odkud vzešel a následně i při dalších transakcích také. Podle nás je zapotřebí provádět další kontroly, průběžné kontroly. Bylo by užitečné, kdyby Například e, e, zákazník, který ve své země e, trvalého pobytu si předplatí službu a nevyužívá, aby mohl použít i jinde. A co se týče tedy nařízení, to se jedná právě o to ověření, které je povinné, tak musíme také zvažovat teritoriální exkluzivitu. My si nemyslíme, že by bylo zapotřebí ukládat nějaký časový limit našim zákazníkům. My si myslíme, že by to bylo příliš složité na vysvětlování pro naše zákazníky a jak bychom to zvládali technicky a, a provozně. To všechno by bylo obrovskou výzvou. No a nakonec návrh eh, z eh, komise by mohl eh, způsobit určitou právní nejistotu a Eh, zákazník by měl být doma právě v tom státě, kde se právě efektivně eh, vyskytuje. My chceme samozřejmě chránit eh, autorská práva <clears throat> ve všech členských státech a v této souvislosti postoj komise myslíme, že je správný, že bude poskytovat rychleji danou, dané funkce našim zákazníkům. na závěr už několik doporučení spolulegislátorům, eh, abychom mohli překonat některé provozní eh, potíže. Například eh, je zapotřebí jasně stanovit to, tu právní působnost, tak by došlo k nějakým mezerám. Za druhé, ověřování to musí být právně závazné. Za třetí, vzhledem Eh, k možnosti dočasné přítomnosti v určitém státě je zapotřebí mít eh, k tomu taky eh, mm, nutné požadavky a povinné požadavky na ověření a také bude zapotřebí přechodného období vzhledem k provozním aspektům. Proto navrhujeme 12 měsíční období o 6 měsíců od začátku ehm, vstupu v platnosti eh, tohoto právního textu, tak eh, abychom mohli účinně zavést eh, tedy přenositelnost, aby současně nebyli penalizováni ti, kdo nebudou schopni zavést okamžitě přenositelnost. Děkuji a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji za vaši prezentaci. Jako Další promluví pan Agustin Reina, právník z Evropské organizace spotřebitelů. A ten bude hovořit o perspektivě spotřebitele. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji vám mnohokrát za milé pozvání na toto významné slyšení. Já se jmenuji um, Augustin Reina, pracuji pro eh, eh, tuto, eh, toto Združení evropských spotřebitelů a reprezentujeme více 40 různých organizací. Jak jste řekl, pane předsedo, je velice vhodné v tuto chvíli diskutovat o této zprávě, zabývat se také reformou vlastnického, no, práva duševního vlastnictví protože v této oblasti se vyskytuje tolik různých eh, zájmů, že v určitých chvílích eh, se ocitají ve střetu a není snadné ani pro evropského, ani pro vnitrostátního legislátora eh, toto všechno zohlednit a začlenit do nějakého návrhu. Já budu hovořit z perspektivy zájmu spotřebitelů a jak my se díváme na tuto problematiku na tyto legislativní diskuze. Myslím, že dobrým výchozím bodem je už eh, usnesení z července Evropského parlamentu, kdy Evropský parlament žádá Evropskou komisi, aby se eh, zaměřila také na eh, právo duševního vlastnictví z pohledu spotřebitela. To je poprvé, co Evropský parlament něco takového žádá a žádá tedy komisi, aby v patřičné právní normě zhodnotila také náhled spotřebitele. Komise tedy předložila tento návrh, který je tedy návrhem týkající se vnitřního trhu a byl připraven také s ohledem na e, spotřebitele a na to, že spotřebitel e, cestuje v rámci vnitřního trhu a spotřebovává zboží a služby. Je to drobný krok, ale je velice důležitý. Tito spotřebitelé, kteří cestují, eh, pro ně je to důležité, ale stejně je to důležité i pro spotřebitele ve svých eh, domovských eh, státech. Je to velice důležitý krok proto, že to uznává, že práva duševního vlastnictví se také týkají spotřebitelů a zavádí právní jistotu pro podniky, aby byly schopny e, připravit takováto řešení pro přenositelnost e, online obsahu. Úspěch tohoto právního e, návrhu vyžaduje několik aspektů. Eh, nyní hovoříme eh, o, o, smluvních vztazích, hovoříme o předplatném, o předplatitelských vztazích ze strany eh, spotřebitele a pro možnost přenositelnosti těchto smluvních práv. Je pravda, že můžeme diskutovat o tom, eh, zda eh, nekodovaný obsah by měl být přenosný a, a co by mělo být tedy předmětem smlouvy a přenositelnosti. Eh, dalším tématem je to, že by neměl být žádný časový limit pro přenositelnost. To je důležité proto, že spotřebitel potřebuje tu přenositelnost, ať už jede na dovolenou nebo na delší dobu někam. A nebylo by vhodné stanovit jeden jediný časový rámec, například na určitý počet dní nebo měsíc, po který by ten eh, spotřebitel měl cestovat. Potom je důležitý eh, ten aspekt povinnosti, neboli povinnost umožnit přenositelnost, což by bylo jasně stanoveno eh, ve smlouvě a mělo by to také retroaktivní eh, efekt, protože eh, tyto eh, spotřebitelské smlouvy, tato předplatná, tak ty mají, ta mají dlouhodobou platnost, takže by se to muselo stahovat i na ně, která byla podepsána dříve. To, co ještě bude zapotřebí vyjasnit, ohledně tedy doby, ohledně místa pobytu a země pobytu eh, toho spotřebitele. Tam je <clears throat> tam už o tom hovořil vlastně kolega ze společnosti Sky. Eh, podniky musí mít schopnost nebo možnost se přizpůsobit. A musíme být na paměti, že se jedná o závazný právní text, o nařízení, eh, A aby bylo správně sestaveno, je zapotřebí diskutovat tak, abychom věděli, jakým způsobem se bude implementovat takovéto nařízení. A musí být v této souvislosti také, mm, eh, musí být respektováno právo spotřebitele na eh, <clears throat> důvěrnost osobních údajů. Smluvně by nebylo možné stanovit časové limity. Časové lhuty pro přenositelnost Eh, protože je to povinnost umožnit přenositelnost, která bude zakotvená v nařízení, ale možná eh, to by mohla být takové vákum. Třeba ten, spotřeb, ten eh, poskytovatel by mohl omož, um, omezit časově tu přenositelnost. To je třeba ještě si vyjasnit, zda tato možnost bude. Potom další možnost spotřebitele mít přístup ke katalogu, k repertoáru v jiných zemích u těch poskytovatelů služeb, kteří jsou zároveň přítomní v několika členských státech, tedy ten efekt Netflix, jak se mu to říká, protože to třeba teď, když cestujete, tak máte k dispozici katalog, který dává k dispozici Netflix. Takže tady možná potom by mohlo dojít k tomu, že třeba by ten spotřebitel eh, jak si znal pouze ten katalog ze své domovské země a je třeba umožnit tedy tomu spotřebiteli, aby si zvolil, jaký katalog, jakému katalogu chce mít přístup. Zdali je to ten katalog země Eh, svého obvyklého původu, tedy své domovské země nebo té druhé země. A takže potom je zde ta, ten princip neutrality, technologické neutrality, to znamená přístup bez ohledu na to, jaký terminál, jaké zařízení používá. A další aspekt je monitoring. Kdo bude mít na starosti prosazování, dohled nad, pro, nad aplikací pravidel v případě, že budou porušována nebo nebudou dodržována? Myslíme si, že návrh komise je velice dobrý a teď samozřejmě chceme, aby parlament a rada ho podpořili, aby byl přijat co nejdříve, tak abychom mohli přejít k dalším krokům, tedy k širší reformě. To je ten další slide. Naše asociace spotřebitelů by očekávala tedy další kroky, následné kroky. A jak víte, Maria to již zmínila, jde o přenositelnost Eh, tento návrh se týká přenositelnosti a ne přístupu přes hranice, až budeme diskutovat. Doufám, že o eh, přístupu ke službám budeme diskutovat v dalších balíčcích či návrzích, protože i tady je třeba regulovat eh, především v případě směrnice o satelitním a kabelovém vysílání. A máme zde i eh, směrnici Infosoc, kterou je třeba také novelizovat. Eh, Tady je možné je hodně co zlepšovat, ale je třeba tedy mít, eh, máme zde ale určitý mezinárodní rámec samozřejmě, který musíme respektovat, ale je podle mě také, tedy podle nás spotřebitelů, je třeba se zabývat i revizí Infosoku třeba oblasti limitací, výjimek, výluk mm, pro určitý generovaný Eh, obsah, který generuje sám uživatel, anebo potom je zde to dilema eh, těch dalších výjimek pro soukromé kopie. A BEUK spolu s dalšími asociacemi také i eh, chce, aby komise byla dostatečně ambiciozní v této reformě, aby byla, abychom pomohli inovacím na vnitřním trhu. Děkuji. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo paní Cecil Desprange. Výkonná ředitelka eh, společnosti audiovizuálních autorů, tedy autorů audiovizuálních děl, která pohovoří z perspektivy autorů. Děkuji. Děkuji, aby to eh, bylo jazykově trochu rozliš, eh, různorodé, budu hovořit francouzsky. Já nemám žádnou PowerPointovou prezentaci, takže budete muset jenom mě poslouchat. Především chci poděkovat, že jste mě pozvali, abych eh, se vyjádřila za autory Společnost audiovizuálních autorů, kterou zde zastupuji, to je Evropská asociace eh, eh, společností, eh, která spravují práva autorů audiovizuálních děl. 29 autorských společností z 22 zemí máme. My jsme připravili komentář k návrhu nařízení komise v angličtině a e, ten je vám k dispozici. Já mám sebou i několik výtisků. Já bych se zaměřila na čtyři body, které jsou pro nás důležité. Samozřejmě, e, já v deseti minutách nemohu kompletně pojmout toto téma, i když tento návrh nařízení obsahuje pouze osm článků, tak přesto v nás zbuzuje velké principiální otazníky i praktické otázky. Začneme těmi principiálními otázkami. Na stole máme návrh na řízení, což je nástroj zcela neslíchaný v oblasti autorského práva, jehož cílem je vytvořit, za, e, zakotvit závazek e, přenositelnosti pro e, poskytovatele služeb i pro držitele práv. Takže to nám tady při, připomněla kolegyně to návrh, který je ale určen především spotřebitelům. Tato povinnost pro držitele práv, to v podstatě znamená limitaci jejich práv, protože nemohou nic namítat proti této přenositelnosti. Jak řekla Maria, přenositelnost je prostřednictvím právní fikce, eh, která propojuje tu spotřebu s místem pobytu eh, předplatitele. Eh, což je opět neslíchané zakotvit takovouto právní fikci a limitovat autorská práva a mm, práva dalších držitelů práv, ale je to i porušením principu teritoriality pro užívání děl, protože normálně na to je potřeba eh, licence na několik území, pokud dojde ke užívání díla v jiné zemi. Takže je to princip teritoriality teritoriality a licencí, který je porušen. Z pohledu politického autoři nejsou proti aplikaci přeshraniční přenositelnosti práv vzhledem k vývoji užívání těl, vzhledem k mobilitě v Evropě, ale je to za, při respektování určitých podmínek, které se musí striktně aplikovat. První podmínka – a já si myslím, že to již jsme tady slyšeli. Tady se hovoří o přeshraniční přenositelnosti a ne o přeshraničním přístupu. A to má své důsledky. Takže jde o to, aby uživatel, který si předplatil určitou službu, aby mohl mít k ní přístup, když eh, cestuje po Evropské unii. Nejde o to umožnit eh, tomu, kdo jenom cestuje do jiného členského státu, aby si tam předplatil nějakou teritoriální službu, která třeba neexistuje u něj doma a měl k tomu potom přístup, až se vrátí domů to ne. To je velký eh, rozdíl mezi přeshraničním přístupem a přeshraniční přenositelností. První situace, druhá situace, tu můžeme vyřešit tedy tímto nařízením právní fikcí, kdežto přístup ke službám, to by bylo porušením, porušením autorského práva, pokud by neexistovala licence na několik území pro danou službu. Bohužel, ale tato hranice mezi těmito dvěmi situacemi je velice vágní. Je třeba to vyjasnit tak, aby tento nástroj neobcházel princip teritoriality a umožnil přeshraniční přístup ke službám bez příslušné licence. Druhá podmínka, to je důsledek Eh, té, tohoto nutného vyjasnění mezi přenositelností a přístupem přes hranice. Druhá podmínka ta se týká dočasného charakteru pobytu v zahraničí. Tato podmínka rovněž je zcela ústřední, proto abychom udělali rozdíl mezi přenositelností práv a přístupem ke službám. Zde ale není stanoven žádný limit tomuto pobytu a bude to na úvaze poskytovatele služeb, čímž se otevírají zadní vrátka různým interpretacím podle daných poskytovatelů i ke zneužívání a obcházení. Já vím, že to je náročné téma, zde Existují již jasné pozice, někteří mají jasno, ale pro nás je zásadní objasnit, vyjasnit tento návrh, to znamená, co je to dočasný pobyt a e, všechny zainteresované strany by se měly do této diskuze zapojit, včetně parlamentu, členských států, ale i poskytovatelů služeb a e, držitelů práv a zástupců spotřebitelů. Třetí podmínka. Lepší definice e, státu pobytu. Hm to je centrální mm, institut v tomto návrhu, jak to představila Maria. E, tam představila takový trojuhelník, takže je to ta, e, ta, ta druhá část toho trojuhelníku. Právní fikce přeshraniční eh, eh, charakter spotřeby, tedy a tato spotřeba je navázána na stát pobytu, ale je třeba, aby, takže proto ten, ta definice tohoto pobytu, toho státu je důležitá. Samozřejmě zde již došlo k určitému pokroku v této definici, protože zde se navrhuje reference na stát, odkaz na stát, eh, kde je stabilně předplacena ta služba tím spotřebitelem. To vypadá, že jde dobrým směrem jako definice. Já si myslím, že parlament zde také by měl sehrát roli. A teď čtvrtá podmínka. Ta vyplývá z těchto dvou definic, to znamená dočasný charakter a stát pobytu je třeba posílit tyto definice, ale to nebude k ničemu, pokud nebude možné to prověřovat. Čtvrtá podmínka je tedy prověřování státu původu, státu pobytu a e, prověřování charakter pobytu. Zde nařízení eh, eh, zavádí povinnost přenositelnosti držitelům práv i poskytovatelem služeb, ale zatím se zde neukládá povinnost prověřování těchto podmínek tohoto stavu. A v této fázi návrh komise tedy zde je, je nedostačující, to musí Rada a parlament zaplnit toto vakuum. Za prvé povinnost prověřování, to se zde stanoví, ale e, ty e, prostředky ty nemohou být na úvaze poskytovatelů služeb či e, držitelů práv, či tedy to nemůže být upraveno nějakými smluvními podmínkami, protože to by nemuselo být příznivé pro držitele práv. Je to navíc nařízení, které se přímo aplikuje bez nutné transpozice, takže toto nařízení musí stanovit celou řadu řadu parametrů aplikace tohoto nařízení, tak aby se mohlo jednotně přímo aplikovat ze strany provozovatelů. To je přece účel formy nařízení. Opakuji, prověřování efektivání, prověřování pobytu a dočasného charakteru pobytu, e, přítomnost toho, té osoby na území jiného členského státu, to je povinnost podle veřejného pořádku. To musí splňovat poskytovatel služeb a nemůže se, nemůže se nějakými smluvními podmínkami této povinnosti vyhýbat. To je pro mě zásadní, proto aby tato norma se mohla aplikovat přímo. Nařízení musí stanovovat efektivní prostředky, jak prověřovat eh, tyto situace. Zde již v radě probíhají diskuze na toto téma a eh, i případně v příloze, ale každopádně nařízení to musí upravovat. Není možné eh, to řešit prostřednictvím komitologie. Hm, to si myslím, že je cesta velice komplikovaná a velice obskurní pro provozovatele vzhledem k tomu, že toto nařízení se aplikuje přímo. Eh, Rada a parlament musí si dát na čas, aby řádně prodiskutovali tento text a všechny jeho parametry, poněvadž bohužel ve studii dopadu eh, komise se nenaleznou odpovědi na tyto otazníky. Já jsem tady slyšela od Marie, která vysvětlovala, že je třeba ještě definovat spoustu věcí. Realituji, že to nebylo zahrnuto v návrhu mm, v době, kdy byl předložen. Než uzavřu, tak bych chtěla pohovořit o dalším významném aspektu poskytování služeb online eh, a chráněného obsahu, to je revize směrnice o audiovizuálních službách to, tuto novelu brzy předloží komise a já doufám, že posílí povinnosti eh, eh, ve smyslu lepší propagace evropských děl a služeb s, těmi, s nimi spojenými. A závěrem bych uzavřela takto. O politický cíl tohoto návrhu, to jsme pochopili, poskytnout, umožnit spotřebitelům, Evropanům, eh, Eh, více tedy mít přístup, spotřebovávat tedy v úvozovkách více chráněná díla, dokumenty, seriály, filmy, Eh, bez ohledu na hranice, kde tedy se nachází. Paradox eh, tohoto návrhu je, že autoři, kteří mm, mm, vyrobili ty filmy, že nedostanou více za tuto větší spotřebu. Tam se o tom nic neříká. Tudíž je nezbytné z pohledu naší společnosti SAA, aby tento legislativní návrh byl doplněn co nejrychleji jiným legislativním návrhem. Jehož cílem bude zavést právo na odměnu pro autory audiovizuálních děl, pokud se budou e, e, využívat online e, tímto způsobem, tedy ze strany spotřebitelů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Předám slovo paní Lund Thompson, právní poradkyni Mezinárodní federace Združení filmových producentů IVF. Máte 10, 10 minut, prosím. Uh, děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Vážené poslankyně, vážení eh, poslanci, dámy a panové, mnohokrát vám děkuji za tuto příležitost eh, před vámi promluvit. Děkuji za zorganizování tohoto slyšení. Myslím, že je to opravdu ve správnou dobu. Ehm, na radě pracuje eh, skupina v Evropském parlamentu, byly zahájeny práce ohledně revize tohoto návrhu. Takže já tu hovořím za eh, filmové producenty, kteří jsou združeni za FIAPF a také za IVF, což jsou poskytovatelé audiovizuálního kontaktu v digitálních médiích a online. Dnes bych ráda připomněla to, že film je považován za sedmý druh eh, umění eh, a vyžaduje spolupráci mnoha eh, profesí. Je důležité, abychom si uvědomili, že se jedná o kolektivní práci. Autoři, režiséři, herci, hledači talentů spolupracují s distributory, producenty a, a tak dále, aby dostali onen obsah k, ke spotřebitelům. A bez příspěvku všech jednotlivých profesí by nebylo možné film vytvořit a e, předvést jej e, publiku. To je všechno důležité si uvědomit Musíme si také uvědomit, eh, že se jedná o umělecký projev, eh, o umění eh, projevu, jedná se také o distribuci, vytváří tato sféra pracovní místa, dotváří naši ekonomiku, audiovizuální systém v Evropě vytváří více než milion pracovních míst v Evropě. Takže když chceme modernizovat právo duševního vlastnictví souvisící s filmem, musíme také zajistit další, další tvorbu a možnost dalších investicí. A současně musíme také umožňovat návratnost těchto investic do produkce a distribuce filmů. Cecilu se zmiňovala o honorářích, o mzdách, to samozřejmě je důležité ale neděláme filmy jen proto, abychom eh, natočili film, ale kvůli tomu, abychom jej mohli předvést publiku. To, je, eh, to znamená, že eh, mm, právní normy pro ochranu duševního vlastnictví toto všechno musí brát v potaz. V to kontextu je důležité, abychom si uvědomili, že Evropa stále ještě není propojeným kontinentem, je zde ještě celá řada věcí zapotřebu zlepšit. Um, v širokopásné propojenosti, eh, v dosažení eh, publika a eh, v tom, abychom pomohli podnikům lépe plnit požadavky poptávky v Evropské unii. Chci se podívat na celou problematiku z perspektivy hm, producentů. Proč se máme tedy zabývat širším hm, pohledem? na přenositelnost. Už o tom hovořila i Cecil, je zapotřebí zajistit, aby přenositelnost zůstala skutečnou přenositelností a že je zapotřebí mít na, na druhé straně i um, onu obchodní svobodu k tomu, aby bylo možné získávat investice do těchto projektů Eh, k vytvoření jednotlivých filmů. A to proto, že každý film má svůj obchodní plán, business plán, jak se tomu říká, je to prostě obchodní realita. A já bych se pokusila vysvětlit, proč potřebujeme obchodní i kontraktní svobodu eh, pro to, abychom mohli eh, fungovat mezinárodně. Jako ti, kdo vytvářejí právní rozhodnutí v Evropském parlamentu, potřebujete vědět, eh, oč se jedná. Jedná se o um, uchování a podporu jazykové diverzity, eh, podnikání, pracovních míst, což se týká jak vytváření filmu, tak distribuce. Já vím, že je tu mnoho názorů na to, zda by změny měly dopad na celou tuto realitu či nikoli. Nicméně je také zapotřebí zajistit určitou míru jistoty, abychom jednali eh, zodpovědně a já bych chtěla vám přednést několik příkladů eh, z reality ohledně našich podnikatelských a distribučních modelů. Takže sestavila jsem několik příkladů abych mohla uvést, jakým způsobem se nám podařilo schromáždit finanční prostředky eh, k natočení několika nedávných evropských eh, filmů. Já vím, že teď je tu málo času k dispozici, takže možná si můžete podrobně přečíst mé poznámky později. Marie se zmiňovala o nedávném politickém dokumentu z komise, kde hovoří se také o audiovizuálním e, sektoru a právě duše vlastnictví také hovořila o tom, že komise navrhuje, aby se jednalo o dlouhodobý e, proces, který bude zajišťovat přeshraniční přístup, jaká jsem tedy pochopila také z toho sdělení e, v prosinci loňského roku. Co to znamená? že bude respektováno Eh, eh, toto eh, právo na přezraniční přístup. To je věc, kterou se musíme zabývat v blízké budoucnosti. Oznává se, že nic nestojí proti licencování pro různá území, tam, kde je to ekonomicky a finančně možné, což tedy je. Ale v mnoha případech máme povinnost jednat teritoriálně proto, abychom byli schopni eh, sestavit patřičné financování eh, pro daný eh, projekt. Takže já jsem připravila několik příkladů, myslím, že mnohé z nich už budete znát. Možná jste mm, o tom ještě neuvažovali, neuvažovali jste o tom, jaký rozpočet, vlastně jaký rozměr rozpočtu potřebujeme, že <clears throat> potřeba v těchto případech například 4 až 15 milion eur. To je tím, že potřebujeme velikou úroveň investic k tomu, abychom mohli vytvořit film. A proto je zapotřebí spolupracovat na mezinárodní úrovni. Především využíváme jako produkci. Všechny ty příklady, které dnes vidíte, jsou koprodukce jako například Německo, Francie, Velká Británie, Řecko, Dánsko, Česká republika, je tu také velký prvek ehm, distribuce do různých území. Vidíte tam, jaké procento rozpočtu to zaujímá. To znamená 31-47% zaujímá právě ta distribuce, takže se jedná o nějakých 15 ehm, a víc milion eur. Musíme se Eh, eh, zabývá také marketingem a distribucí, kromě jiného, takže v každém případě se jedná o mm, rozpočet eh, na produkci filmu a následně rozpočet na distribuci. Takže jakou úlohu mají producenti a distributoři? Je zapotřebí vytvořit lokální trh a trh v zahraničí pro daný film, například pro česko-dánský projekt Měl to velký úspěch ve Francii, což může být překvapivé, ale protože místní distributor ve Francii odvedl vynikající práci, podporoval, propagoval tento film, bylo možné takto ten film tam eh, distribuovat na takový úspěch. Jsou tedy marketingové potřeby, které nelze Eh, změnit jen tím, že se vytvoří nějaké struktury nebo že se omezí eh, kontraktní nebo obchodní svoboda. You have yourself... Ano, i vy zde v parlamentu jste uznali, že takováto realita existuje ve zprávě z minulého léta. Je to o implementaci směrnice o autorském právu a já doufám, že eh, to vezmete do úvahy. Když se konkrétně podíváme na přenositelnost, tak můj kolega již zmínil, Několik eh, z těch eh, principů my tedy doufáme, že vy eh, vyjasníte to, že přenositelnost zůstane přenositelností, pouze to nebudu rozvíjet. Jenom hm, bych ještě doplnila, že všechny všechno to tady se, všechno je teď ve hře a je třeba zajistit, aby ten návrh byl v souladu s mezinárodním právem a s povinnostmi které má Evropské společenství v tomto ohledu. A cesta přes vpřed, já vím, že čas běží, jenom zmíním důležitost eh, obchodní svobody, to znamená zajišťovat eh, finance, marketing, eh, i otázka tedy informovanosti aby věděli tedy naši eh, spotřebitele, eh, my máme více než 3000 eh, služeb v Evropě a všichni mají svoji volbu a je třeba i nadále podporovat iniciativy právních služeb, to znamená zajistit přístup tam, kde klasická komerční distribuce není k dispozici a potom zajistit, že budeme pokračovat Eh, způsobem zodpovědným, který se bude opírat o podklady, důkazy, tak aby i tento průmysl do budoucna mohl přežít. Děkuji. Děkuji. A náš poslední řečník je pan Magnus Bruck, který je předseda eh, představenstva asociace komerční televize v Evropě ACT, který bude hovořit z pohledu poskytovatelů obsahu. Máte slovo. Uh, Já bych rád poděkoval výboru, že mě pozvali. Já jsem předseda představenstva Asociace komerční televize v Evropě i eh, ředitel pro eh, regulace a politiku ITV, což je jeden z největších eh, Eh, broadcasterů a producentů v Evropě ten návrh eh, eh, obsahuje řadu výzev a problémů, protože jde o poskytování obsahu po celé EU, ale já bych se chtěla to podívat z pohledu ITV. Myšlenka, že evropští občané by měli mít možnost mít přístup k obsahu online, za který si zaplatili, když cestují eh, ze svého domovského státu, tak to je klíčové pro digitální trh a my to podporujeme jako ambici. Abych to objasnil, ITV na Mm, poskytuje placené i neplacené služby online a to bychom rádi, aby také bylo zakotveno v tomto návrhu, abychom se vyhnuli nežádoucím důsledkům. Je zásadní, aby ta finální forma nařízení dávala spotřebitelům, poskytovatelům i autorům právní jistotu. Nemůžeme popřít, že nařízení pomohne překonat určité problémy s koordinací. Já myslím, že v tom budou výhody, ale pozor, eh, když budeme poskytovat tyto výhody některým, tak aby to náhodou nevedlo k tomu, že eh, ti, kteří necestují, že na tom budou hůře, především z dlouhodobého pohledu. Toto eh, by neměl být cíl. Já bych se zaměřil na dva klíčové body dnes. Služby, které si myslím, že by měly být upraveny eh, nařízením a důležitost, eh, aby se mohlo vše prověřovat, verifikace. Takže tady jde eh, poskytnout možnost těm, kteří si zaplatili za službu v některém členském státu, aby měli přístup k té službě, když cestují do zahraničí. Ehm, zde Ehm, tyto placené služby by měly být upraveny novým nařízením a my, naše služba ITV Hub Plus, kdy poskytujeme ehm, obsah online e, zadarmo tedy bez, a bez e, reklam za 3,99 liber měsíčně, takže my chceme, aby mohl spotřebitel se na to dívat všude po celé EU. Také se navrhuje, že ji ne, neplacené služby že by měli prověřovat Eh, prověřovat eh, mm, bydliště toho uživatele a že jsou eh, nuceni tedy poskytovat přenositelnost toho obsahu. A pokud toto bude ten přístup, tak definice prověřování pobytu bude determinující pro pole působnosti nařízení, ale taková nepřesná definice by mohla vést k tomu, že ty služby, které se poskytují zdarma, tak by mohly poškodit všechny uživatele těchto služeb bez ohledu, jak cestují, kam cestují vysvětlím. ITV, my máme ITV Hub, což je služba zdarma, která naskytuje, poskytuje celou škálu obsahu zdarma spotřebiteli. Třeba když přijdete o nějakou epizodu v seriálu, třeba v Downtown Abbey, v opatství Abbey, tak to můžete dohnat zadarmo. To je velice populární služba, to nikoho nepřed, nepřekvapí. Máme 15 milionů žádostí právě si stáhnout takovou epizodu z opatství Downtown v minulém roce a my zadarmo nabízíme věci, které v minulosti lidé museli platit, například tím, že si koupili DVD box set. A pozor na to, ITV Hub Service a podobné další služby jsou zdarma za předpokladu, že tam shlednete reklamy a mm, za to vy nic neplatíte. Takže zde je ale obrovská nabídka. Kromě toho, že nabízíme mm, tuto volbu, tak i mm, ty spotřebitelé Mm, se snaží, snažíme se, aby měli k dispozici služby, které se nejvíce blíží televizi. Chceme, aby eh, to bylo snadné a podobné. A my tedy proto neschromažďujeme údaje o bankovních kartách a podobně, protože e, lidé e, nevěří, že e, když poskytují informace, jako informace o kreditní kartě, že ta služba skutečně bude zdarma. A ITV Hub tedy v podstatě neschromažďuje údaje o těchto uživatelích a e, samozřejmě často máme služby se, se smlouvou, kde e, se snažíme vyhnout se zneužívání, takže máme údaje o spotřebitelích spotřebitelích, ale informace, které schromažďujeme, je poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa a jméno. A my se snažíme tedy identifikovat lidi co možná nejlepším způsobem, ale ne vždycky to je možné. A upřímně řečeno, my máme přiměřenou představu, kdo jsou naši spotřebitele, ale ne všichni, protože to není možné. To nemůžeme srovnat eh, s informacemi, které bychom získali třeba z, od, z kreditní karty. A takže proč eh, schromažďujeme tato základní data? Hlavní dva důvody jsou. První je, chceme zajistit, aby lidé dostali automaticky služby, které je zajímají. Ať je to skotský fotbal, eh, ať jsou to regionální zprávy. Za druhé, druhý důvod je, snažíme se poskytovat i reklamy, které jaksi budou pro ně zajímavé, budou se jim hodit. Takže lepší služba, jinými slovy opět. A, mm, takže, a co nás trochu zneklidňuje, některé ty eh, verze eh, nařízení hovoří o tom, že bychom měli prověřovat obvyklé bydliště proč je to problém? No, eh, eh, eh, my mm, samozřejmě mm, my se snažíme maximálně, ale úplně to nezjistíme, protože tady jsou velké problémy. Například my máme 6 tisíc uživatelů, kteří tvrdí, že bydlí v Buckinghamském paláci. A máme 13 tisíc uživatelů, kteří tvrdí, že jim je více než 110 let. A takže to jsou ukázky, extrémní případy identifikace což asi lze vyřešit, ale znamená to prostředky, zdroje. Ale co je horší, je potom sdílet základní data, protože máte třeba stejné jméno, stejné datum narození. Máte X Johnu Smith, který je 25 let. A je to ještě komplikovanější, protože eh, je, máme jedno poštovní číslo ve Spojeném království, které může pokrývat 700 domácností. A proč to je důležité? No, protože my se snažíme, aby ten populární content jako Downtown Abbey měli co největší větší hodnotu v našich službách a musíme garantovat, že ten program ale bude k dispozici pouze rezidentům Spojeného království, protože kdybychom rozšířili ten přístup, tak by se bylo riziko, že by ten eh, program, který je velice cený, eh, by se mohl zadarmo eh, vysílat i, nebo být ke zhlédnutí i jinde a přitom to je program, který by tam byl spoplatněn, protože to je cený přínos z našich zdrojů. Takže my nemůžeme ale garantovat, že všichni naše uživatelé jsou ze Spojeného království, ale navíc potom by to znamenalo, že bychom museli stahovat podobný dobrý obsah z naší, na, e, naší bezplatné nabídky. To by bylo e, ke škodě všech, nejenom těch, kteří cestují mimo Spojené království. Všichni tedy by potom museli platit reálné peníze, aby tento program dostali online ve Spojeném království, kdežto předtím ho měli zadarmo a takže to by se asi spotřebitelům nelíbilo. Jak zajistíme, že lidé mm, e, dostanou přístup ke službám, za které si zaplatili a budou mít nadále mít možnost e, shlednout ty e, služby zdarma? My si myslíme, že ten nejlepší způsob, který bude maximálně právně jistý, je explicitně stanovit v tomto návrhu, že Eh, tyto služby zdarma nejsou automaticky pokryty tou svobodou eh, opt-in v tomto nařízení. Pokud se rozhodnou o opt-in, tak potom samozřejmě mm, budou eh, mít tu výhodu z té právní fikce a budou muset porovnávat tu, tu situaci podle daných norem. A jakýkoliv přístup k verifikaci, k prověřování musí ale fungovat pro spotřebitele, poskytovatele služeb a držitele práv e, k tomu nejpopulárnějšímu obsahu v Evropě, který normálně je zadarmo. Kromě toho nemůžeme podkopat atraktivitu a životaschopnost služeb, televizních služeb online v EU. Tyto služby eh, hodně expandovaly ve svém eh, rozsahu, miliony, miliony ročně a na, bez ohledu na eh, schopnost lidí si za tuto službu zaplatit či nikoliv. Děkuji. Thank you, sir. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. A nyní budou následovat dotazy a odpovědi. Máme takových 15 minut na to všechno. Já bych chtěl nejdřív předat slovo zpravodajům, tedy eh, Kavadovi a Markovi Zulovi a Sabine Verheinen ze tří respektivních výborů. A pak uvidíme, kolik času zbude. Šamrikovada má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem řečníkům také paní Marie Martingrad, protože si myslím, že obezřetný postoj komise je vyvážený a velice. Eh, já jsem uměřený ohledně instituci, kterou máme kontrolovat, ale myslím, že tentokrát je to zapotřebí říci. Vidíme to profesionální klima, které je velice vyvážené a dobře funguje, takže teď pár mm, prvků které jsem chtěla zmínit v našich uvahách. Přezraniční přenositelnost reprezentuje také eh, boj proti eh, piráctví. Evropští občané, kteří přejíždějí ze státu do státu, by tak mohli nadále a legálně sledovat obsahy, které si předtím nakoupili v zemi eh, svého trvalého pobytu. Za druhé, Eh, nařízení o přenositelnosti musí být proporcionální vůči realitě eh, služeb poskytovaných online a také eh, poptávce uživatelů. Za třetí, počet potenciálních uživatelů onlineových služeb, přenositelných onlineových služeb, by měl být 29 až 30 mili, milionů, což je hodně. Nicméně eh, to je poměrně ještě malé procento na to, které, mm, aby se tak mohl eh, nějakým způsobem negativně změnit celý trh. Co se týče přeshraniční přenositelnosti a přístupnosti eh, onlineových obsahů. Není tu vůbec spor, mi připadá, mezi teritorialitou a principem přenositelnosti obsahu. Pokud člověk, který postupuje v dobré víře, tak bychom neměli mít s tím e, e, problémy. Eh, přenositelnost umožňuje spotřebiteli, aby v průběhu svých cest mohl sledovat obsah, který si nakoupil v zemi svého trvalého pobytu. Což je princip, který zapotřebí mít jasně eh, definován takto. Potom se jedná tedy onlineové služby v členském státu, kde má Eh, spotřebitel své trvalé bydliště a chce sledovat tento obsah při svém přechodném pobytu v jiném členském státě. Přenositelnost tedy znamená eh, v takovémto případě, že eh, autorská práva jsou placena, že o ně není autor některá jako ochuzen Eh, potom eh, servis eh, přenositelnosti zadarmo. To by, měl být, to by měla být služba zadarmo. Mělo by to být využito jen jako technická služba, která vlastně je jakýmsi prodloužením místa spotřeby, které bylo původně zakoupeno. Také by bylo možné revidovat eh, kontrakty, eh, tu cenu tedy za poskytované služby směrem eh, nahoru. Co se týče časového limitu, přenositelnost by měla být službou, která bude poskytována bez časového omezení. Je mi to líto, protože časové omezení by vedlo k pirátství a nejistotě ohledně Mm, práva. Takže je zapotřebí správným způsobem, seriózním způsobem eh, definovat eh, trvalé bydliště, kontrolovat je, ale myslím, že není zapotřebí omezovat čas eh, platnosti pro spotřebitele. protože kdyby se měl prodlužovat to pol, eh, ten, ten čas, eh, ten časový limit, tak by to bylo nesmírně eh, potom nákladné to všechno zpracovávat. Tento text potřebujeme mít právně jistý, musí získat tedy právní jistotu a musíme správným způsobem ověřovat a kontrolovat, že údaje jsou správné, aniž bychom nějakým nesprávným způsobem vnikali do osobních údajů spotřebitele. Eh, eh, také by eh, tento právní text neměl měnit rovnováhu příjmů, tak jak jsou v současné době rozděleny mezi jednotlivé profese účastníci se tvorby audiovizuálních obsahů. Já si myslím, že ten text je patřičně vyvážený, nemělo by to způsobit velké drama ani pro spotřebitele, ani pro jednotlivé pole výroby a distribuce filmů. Děkuji. Marko Zulo jako další z výboru IMCO. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat řečníkům. Využiju jejich příležitosti k několika otázkám. Já jsem to pochopil tak, že přenositelnost digitálního obsahu pro spotřebitele by sebou měla vést i obnovu jednotlivých eh, smluv, ať už se na o licence nebo o kontrakty s spotřebiteli. Je možné eh, se podívat, jak by vypadala tato modulace, jaké by to mělo dopady na ceny licencí, na eh, ceny těch smluv pro spotřebitele. Zda tedy se nějak bude měnit například nabídka pro spotřebitele v obla- určité oblasti. Druhý aspekt eh, je aspekt eh, eh, bezplatnosti této služby. Jak bylo řečeno, doposud bezplatné služby by do tohoto neměl být začleněny, ale často uživatel platí tu službu, nevyužívá sice peníze k platbě, ale poskytuje své osobní údaje. Jsme si tedy jistí do jaké míry je definice bezplatné služby správná? Děkuji, Sabine Verheinen. Eh, děkuji vám za tyto tak eh, zajímavé informace. Eh, výbor pro kulturu už předložil stanovisko, nyní je to ve fázi prodiskutování a tady se hovořilo o otázce bydliště v členském státě, tedy jasně definovat Eh, to eh, stále bydliště. Já si myslím, že potřebujeme jasnou definici takovéhoto bydliště. Proto eh, v mém návrhu se zabírám návrhem definice. A potom to také souvisí s povinností komise v případě aktu v přenesené pravomoci. Týká se to eh, postupu pro ověření eh, bydliště, tak aby existovala také právní jistota v případě této eh, právní fikce. A to je právě smysl. Máme tedy tu právní fikci a to znamená, že každý ten spotřebitel, který je ve svém členském státě, tak má právo využít nějakou službu, tak si to může vzít eh, sebou a v případě té právní fikce to potom může používat tu službu stejně jako ve své vlasti. Ta eh, myšlenka, která je zatím, eh, ta právní fikce, která byla stanovena, že se nemění poskytovatel licence, tak nejedná se o nějaký obchodní model poskytovatel služby, nejedná se o to, abychom stanovili nový obchodní model přenosibility, přenositelnosti, ale musíme využít tu přenositelnost, jaký máme dnes v případě třeba eh, sousedního státu nebo i poskytovatele jiných služeb, třeba jako jsou knihy, takže jedná se tady o právní fikci ale ta fikce, která to nečiní potřebným, tady máme to přechodné období, e, tady se jedná spíše o technické požadavky, o ověření, e, ověření e, smluv a chtěla bych se vrátit k tomu, co řekl kolega Zulo. Není to tak, eh, že by eh, třeba eh, veřejnoprávní televize, že by, já hovořím o těch poskytovatelů bezplatného televizního vysílání, takže tady se jedná o smlouvu s uživatelem. Takže tady není ověření individuálního o, o uživatelek, což by v rámci právní fikce byla umožněna tato přenositelnost. Takže mm, v případě, že by došlo k ověření, tak eh, to by bylo v návrhu nařízení a tam by byla tedy povinnost nabízet tu přenositelnost. To všechno souvisí s tím ověřováním a s identifikací uživitele bydliště. A potom eh, tento eh, systém by mohl fungovat bez problémů. Především se tady ale jedná o to ověření bydliště ve státě a identifikace uživatele. Já bych eh, chtěla ještě říci, a mám dotaz, tím cílem není, abychom pořád kontrolovali toho uživatele, abychom eh, hlídali, kolik hodin je a v zahraničí a doma, ale tady se eh, jedná o to, že je tady, že se tady nestanovilo časové omezení toho bydliště existují různé možnosti. Třeba nějaký řidič nákladáku, eh, tak on třeba bydlí v nějakém členském státě, tam se pořád vrací do té své země, ale takovýto řidič kamionu musí mít možnost, aby eh, se mohl dívat na něco na internetu, když eh, sedí v tom nákladáku v kabině. Ale potom, mm, kolik dnů tráví v nákladáku v jiných členských státech, mm, jedná se o to, abychom definovali, co je bydliště a potom jedná se o ten eh, tracking systém a to je určitě lepší pro realizovatelnost tady této služby. A potom tady máme otázku těch sledovacích systémů, tady zase eh, se to týká ochrany osobních eh, údajů, tak jak to předložila komise, takže ty malé detaily se musí potom ještě upřesnit. Uh, Děkuji vám. Máme velice omezený čas. Mohl bych požádat naše hosty, kdokoliv z nich si bude přát, aby zodpověděli dotazy, které již byly předneseny a pak uvidíme, jestli zbude ještě čas na něco dalšího. Thank you very much. On, on the issue... Děkuji mnohokrát. Co se týče eh, dotaz na na to, co je proti platbě a to, co je e, zadarmo, tak navaž na to, co říkala Maria a další. Ne všechny e, služby by se toho týkaly, například virtuální televize s tím nemají společné. To ale zajímavá diskuze. Například, když máte kontrakt, ve kterém poskytujete něco jiného výměnou a na to bychom se možná měli podívat e, i v jiných e, návrzích komise, například v tom textu z 9. prosince ze strany komise ohledně obsahu, protože nyní se jedná o práva spotřebitele e, v případě, že podepisují kontrakt, za který poskytují nějaké údaje. Například, abyste získali přístup k něčemu na základě určité smlouvy, eh, tak poskytujete nějaký druh údajů, například osobních údajů, tak eh, zdá, byste měli mít právo na takovouto přenositelnost podobně jako další. Tedy celá koncepce toho smluvního vztahu by měla být jasně nadefinována. E, pokud by si tyto e, spotřeby také e, přáli být začleněni, tak by podle toho pak měli se přizpůsobit a, a požádat určitý druh smlouvy. Paní Prat chce reagovat? Ano, pane předsedo, právě k této věci jak říká paní Vhen, Není to nic takového jako služba, eh, která by byla bezplatná. Eh, v tom nařízení je určité rozlišení. A to není mezi bezplatnou a proti platbě, ale ve službách, které jsou poskytovány proti peněžní platbě a, a proti jiné, eh, jinému druhu kompenzace, což může být nějaká jiná činnost nebo poskytnutí něčeho jiného, jako například údajů. Komise tedy takto rozlišuje na služby, které jsou poskytnuty proti peněžní eh, protiváze. A ty v těchto případech se mm, automaticky kontroluje eh, bydliště. A pro ty eh, druhé je tu možnost optinu. Komise se tímto zabývala, chtěla jednat na základě proporcionality a také v zájmu spotřebitele. A e, do určité míry, jak jsme slyšeli, také e, se o tom zmiňoval e, řečník z ITV. Takže mnoho služeb nežádá verifikaci místa bydliště spotřebitele. Mnoho těch služeb v audiovizuálním, v audiovizuálním sektoru nemá žádná omezení ohledně místa pobytu. Komise, když připravovala ten návrh, eh, hovořila o automatickém eh, využití eh, této, tohoto stanovení eh, původ, teda země pobytu a její verifikace jako věc, která by byla nad, nadměrečná. Samozřejmě i ti, kdo eh, neposkytují tedy eh, peněžní protihodnotu, by mohli mít možnost optinu. Děkuji, také chcete zareagovat? Ano, určitě my podpoříme pozici komise. Já si myslím, že kritická otázka prověřování, ta se netýká mm, to, eh, jak je to eh, technicky, ale eh, tam jde o, jde o tu personalizovanou službu a poskytovaná data, ale no to nejde. Relevantní je, aby skutečně ta E, e, i ta služba, která se poskytuje bez úplaty, aby mohla být prověřována. To je těžké, protože tam nemáme data z kreditní karty. A často ale i na tyto služby existuje smlouva s uživatelem z legitimních důvodů. Ano, pokud třeba ten uživatel například má interaktivní službu, a, nebo používá message board, podobné další nástroje, takže takovéto typy užití e, e, jsou e, podchyceny smluvně tím, že e, uži, užíváte tu službu, tak akceptujete určité podmínky, i přesto, že ta služba je zadarmo. E, Většina spotřebitelů dělá zásadní rozdíl, tak jako komise, mezi eh, službami za úplatu a předplatným a poskytováním informací z kreditní karty a eh, službou, eh, za kterou neplatí a tudíž neposkytují kreditní kartu. Já vím, jak je to těžké Eh, aby eh, eh, lidi, kteří poskytují, kteří užívají službu zadarma, zadarmo, tak aby poskytli údaje z kreditní karty. Takže to, je, to jsou dvě, mm, mm, to mají, to mají pořád v hlavách odděleno, že to dohromady nejde. Děkuji, bohužel jsme mm, vyčerpali čas. Chci poděkovat tlumočníkům za trpělivost a ještě pan Kavada chce pronést takové krátké prohlášení. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu protahovat eh, eh, a mm, protlužovat, eh, oddalovat vás od oběda, ale samozřejmě my budeme pracovat i na tématu veřejné služby, i když se to zdá být trochu vzdálené, ale i veřejné služby v Evropě jsou velice důležité. A druhá věc, kterou chci říct na adresu kolegů, a dalších řečníků je, že já a můj tým, my budeme velice pečlivě monitorovat a sledovat tuto činnost tak, abychom, eh, aby ten výsledek byl harmonický. Děkuji, já se omlouvám, omlouvám se mm, mm, těm eh, členům výboru, kteří měli otázky. Jsem přesvědčen, že to není poslední příležitost eh, k diskuzi na toto téma. Děkuji hostům, že dnes přišli a chci i poděkovat tlumočníkům za čas navíc, který nám poskytli.